chers collègues, nous allons reprendre. Euh, Drazí kolegové, eh, znovu zahájíme práci našeho výboru nad nesmírně významným tématem, a to jsou daňové uniky ekonomiky rozvojových zemí. Eh, náš první bod dnes odpoledne je představení studie, o mobilizaci fiskálních opatření v oblasti daňových úniků v rozvojových zemích. Je to téma, nad kterém jsem já samotná mnoho pracovala a měla by být eh, skutečně v centru naší rozvojové politiky, protože daňové úniky, kdyby zůstaly v zemi, byly by nesmírně významné pro rozvojové země. Eh, mohly by být dobře spravovány a mohli by daleko více vylepšit ekonomickou situaci, protože rozvojové země více než kdy jindy potřebují zdroje financování. A také by snížili závislost na zahraničním na dluhu. Eh, a proto politika rozvojových zemí v dlouhodobém ohledu musí mít v centru svých snah daňové uniky, které velice oslabují rozvojové země eh, které znamenají skutečně nesmírně významný úbytek příjmů těchto zemí. 385 milionů eh, bylo ztraceno právě díky daňovým únikům, které by bývaly mohly jít do investic. Já mám obavy, že situace se bohužel příliš nezlepšila. Proto eh, se velice těším na přednášku, na představení studie a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 Eh, mezinárodní pomoci. Hovořím o faktech, které jsou všeobecně přijímané na mezinárodním poli. Evropská unie a další mezinárodní aktéři eh, jsou zde eh, tradičními aktéry a sledují, co je nového. Nicméně v rozvojových zemích přesto ještě přetrvávají významné výzvy v oblasti výběru daní. Rozvojové země mají poměru, poměrně malé výnosy eh, z daní, i když to vezmeme třeba eh, jako podíl HDP, je to také 10 až 20 eh, ve srovnání s 30 v zemích OECD. Ovšem navzdory nízkému výběru daní se rozvojové země příliš nesnaží Eh, vybírat eh, daně. A de facto ten rozdíl mezi skutečným výběrem daní a možnostmi, co by bylo možno vybrat, tak to je právě ten problém. Eh, v širokém smyslu ten daň, rozdíl je tedy mezi Eh, potenciálem a realitou. To je ten takzvaný tax gap. Eh, jestliže existuje tato celková eh, tato tax gap, tedy tento nedostatečný výběr daní a experti se shodují na tom, že je to realitou. Nicméně, jak velký je tento nevyužitý potenciál. Eh, to je celkem obtížná eh, to je celkem obtížné. Definice potenciálního výběru daní, eh, to je samozřejmě obtížná věc. Musíme brát v úvahu také politický a ekonomický kontext. Ale samozřejmě poměrně obtížně je, čím to vlastně vzniká. Celkem těžko eh, se, eh, se eh, říká, se, se prostě kvantifikuje, co je dáno jakým faktorem, tedy jaký nedostatečný nedostatek při výběru je dán jakou komponentou. Důležité jsou ovšem výsledky. Tím, že identifikujeme tyto komponenty eh, nedostatečného výběru daní, eh, tím je samozřejmě eh, možné s tím něco dělat, ale bez takovéto identifikace to nejde. My jsme tady identifikovali tři hlavní příspěvky v uvozovkách k nedostatečnému výběru daní. A všechno to souvisí s mezinárodními problémy. Stručně řečeno, Souvisí to s mezinárodními eh, neplacením daní, a to jsou hlavně nadnárodní společnosti. Druhá věc eh, jsou eh, daňové výjimky a třetí faktor je těžební průmysl. Takže nejdříve neplacení daní a vyhýbání se placení daní. Hovoříme-li o daňových unicích v této zprávě, bereme je ve velmi širokém smyslu toho slova. A v podstatě dá se říci, že jde o eh, úniky eh, daní eh, i využívání mezer ve výběru, ve výběru daní. Čili my hovoříme takže tento pojem zasahuje, zasahuje obojí. Eh, v praxi se samozřejmě eh, nelegální eh, vyhýbání daní, nelegální daňové úniky a kreativní neplacení daní rozlišují a také překrývají. K nejobvyklejším případům, které umožňují firmám různým způsobem přesouvat zisky Eh, mezi eh, zeměmi s různým typem zdanění. Eh, tak to se děje pomocí různých mezinárodních transakcí. Občas je to nelegální, tedy daňové uniky a občas je to zcela legální. Samozřejmě, že v národních daňových systémech je mnoho mezer a my zde eh, ve zprávě nabízíme několik příkladů a také eh, odhady, eh, kolik to může znamenat. Existuje jeden odhad, podle kterého tyto nelegální toky peněz z rozvojových zemí jsou zhruba trojnásobkem rozvoje pomoci, která do těchto zemí připlouvá. Ehm, jsou zde tři hlavní faktory. Za prvé, na mezinárodní úrovni máme poměrně eh, malou koordinaci. Za druhé, eh, systém je čím dál složitější a národní daňové systémy prostě nestačí držet krok eh, s tím, jak se komplikují způsoby převádění zisku a vyhýbání se placení daní. A to je problém zejména pro rozvoj země, kde daňové úřady eh, nemají příliš velkou administrativní kapacitu a personální vybavenost. Obvykle eh, mají eh, místní firmy menší možnosti a méně prostředků, jak se vyhýbat placení daní než na národní korporace. A to je značný problém pro rozvojové země. Samozřejmě existují akce na mezinárodní úrovni EU i mezinárodní společenství. E, to je, jsou ty pojmy, jako je zmenšování daňových e, základů a, a e, předvádění, přesouvání zisku a tak dále. Či to je určitě problém pro rozvojové země Druhý problém, druhý příspěvek k nedostatečnému výběru daní jsou eh, takzvané daňové výjimky. A jejich cílem je samozřejmě přilákání investic. Přičemž eh, v oblasti nabízení různých daňových úlev eh, existuje silná konkurence. V Africe je to velmi rozšířené, jsou tedy tyto daňové úlevy různého druhu, často jsou eh, dojednávány ad hoc, a to znamená, že jakýmkoliv způsobem je sledovat je velmi obtížné. Zajímavé ovšem je, eh, že mm, nedávný dokument, na který se odvolám ve zprávě, je to dokument Světové banky, eh, říká, že fiskální eh, pobídky příliš nefungují v oblasti lákání investic. Investorům eh, více voní například stabilní ekonomicko-politické prostředí, dobrá infrastruktura, eh, disponibilita základních služeb a tak dále. Čili skutečně ty fiskální pobídky sice na jedné straně Eh, snižují příjmy do státního rozpočtu a na druhé straně příliš nefungují eh, v tom účelu, který by měli plnit. Eh, čili máme tady nadnárodní společnosti a daňové úlevy a toto dohromady znamená významnou ztrátu daňových e, příjmů. Těžko se to e, těžko se to kvantifikuje, ale bude to někde mezi 10 a 20 procenty skutečných daňových příjmů. Čili na tom docela záleží. A teď třetí eh, možnost úniku, eh, to jsou ty těžební společnosti. A opět pro rozvojové země je to čím dál tím důležitější, poněvadž eh, řada afrických zemí má mnoho Eh, nerostného bohatství, čili je to sektor, který může opravdu eh, opravdu do budoucna velice pomoci. Nicméně příjmy z této těžby se příliš nedostávají do rukou vlád. Eh, jsou tady různé systémy zdanění v v různých, různých zemích. Často je to tak, že mezi vládou a těžební společností dojde k nějakému ad hoc uspořádání, eh, čili eh, často jsou tam různé osobní zájmy a tak dále. No o tom se můžeme pobavit potom eh, v oblasti doporučení. jeden způsob, jak z toho ven, jsou regionální rámce, vytvoření regionálních rámců eh, pro těžební průmysl. Eh, zejména pokud se týče styku s investory eh, v oblasti těžebního průmyslu. Takže tyto tři faktory přesouvání zisku, daňové výjimky a těžební průmysl, tak to jsou ty hlavní, hlavní faktory, eh, které nám snižují eh, daňové příjmy v rozvojových zemích. A je to eh, skutečně opravdu těžké. Eh, také eh, daňové úřady těžko, horko těžko eh, si udržují dostatečně fundované pracovníky, kteří spíše mají tendenci utíkat do mezinárodních účetních firm a tak dále. No a potom samozřejmě další věci IT a digitalizace poněvadž řešit tyto problémy skutečně potřebujete mít systém, potřebujete mít eh, digitální základnu. A to je problém nejenom tedy v rozvojových a afrických zemích. E uh, Pokud se týče doporučení, tak eh, tady má opravdu hodně toho máš a eh, hodně se děje na eh, mezinárodním eh, poli. A de facto vzrůstá zájem mezi mezinárodními aktéry, což je, myslím, dobře. I když je zde na bezpečí eh, určitého rozdrobení v mezinárodním měřítku. Nicméně eh, je eh, třeba s tím něco dělat. Eh, třeba je možné do této oblasti přesměrovat větší část rozvojové pomoci, z níž tedy jenom velmi, velmi malý zlomek je věnován. Je věnován právě posilování výběru daní. Čili Jde to správným směrem a my ve zprávě uvádíme několik příkladů eh, mezinárodních akcí. Pokud se týče doporučení, máme tady celkem dvě eh, takové sady doporučení. Takže eh, Eh, je to zlepšování eh, předpokladů. A ten první a nejzjevnější předpoklad je koordinace. A to koordinace nejenom EU eh, s tím, aby EU se tedy uvedla do stejné linie jako mezinárodní prostředí, ale také koordinace mezi členskými zeměmi. Je tady hodně mezinárodních aktérů, OECD, Mezinárodní měnový fond, to jsou třeba ty nejdůležitější, ale to neznamená, že by se tady nenašla role pro Evropskou unii. Je to otázka proto, eh, abychom eh, našli eh, našli dostatečně fundovanou základnu a koordinovali a použili to, jak je třeba. No a druhá věc je, Eh, tedy zapojení příslušných rozhových zemí. U těch mezinárodních akcí a zejména těch globálních záležitostí, výměna informací, eh, tak eh, tady rozvojové země příliš nejsou schopny hrát významnou roli. Máme několik eh, vnitroevropských eh, iniciativ, které by mohly přispět eh, rozvojovým zemím. To je například platforma EU pro dobrou zprávu daní. A mm, to mm, bezprostředně nepří, neprospěje, ale eh, nebo nebude to mít bezprostřední přínos, ale může to eh, tedy vytvořit předpoklady. To je de facto eh, podmínka pro to, abychom mohli sáhat k nějakým preventivním akcím. Naše doporučení, tak jednak se to týká globální daňové agendy, to je to, co vychází z porad G8 a G20. To je zejména tedy ta eroze daňového základu a e, přesouvání e, zisku. A tady je třeba, abychom e, více se snažili obracet pozornost do zemí právě k těmto, těmto věcím. Na druhé straně je třeba posílit ministerstva, posílit eh, daňovou zprávu přímo eh, v rozvojových zemích, tak aby se eh, s těmi výzvami dokázali popasovat sami. Druhá oblast je pomoc a technická asistence. Dělá se už hodně, ale může se dělat ještě daleko více. Co se, a to ať už se e, týká té finanční pomoci, ale také technické pomoci. A opět Evropská unie by zde mohla sehrávat důležitou roli. Ta první dvě doporučení, než se dostanu k tomu eh, poslednímu bodu, tak u těch dvou je důležité, eh, abychom eh, toto prosazovali globálně. Tyto dvě oblasti by měly být eh, skutečně brány jako jedna věc. Eh, je jasné, že daně jsou důležité pro rozvojové země a je třeba, abychom pomáhali rozvojovým zemím mobilizovat více zdrojů. Eh, také politická retorika v globální agendě jde správným směrem přetrvává tady několik otevřených otázek, pokud se týče implementace globální daňové agendy. Eh, samozřejmě je hlavně důležité, aby eh, ti, kdo z toho mají prospěch, byli eh, rozvojové země. Je zásadní, aby v rozvojových zemích byly posilovány daňové příjmy. No a teď se dostávám k tomu třetímu a poslednímu doporučení. To se týká regionálních programů. Máme regionální eh, organizace, máme africkou eh, daňové organizační forum. A je důležité, aby Evropská unie tyto platformy podporovala. A to nejenom proto, že jsou to Eh, užitečné eh, platformy pro daňovou zprávu, ale mohly by také rozvíjet regionální programy na regionální úrovni v oblasti daňové. Například eh, důležitou roli by mohly sehrávat v ustanovávání principů, podle nichž se budou či nebudou udělovat daňové prázdniny. Například, kolik by mělo být těchto výjimek, kolik eh, daňových eh, příjmů si může vláda dovolit obětovat a tak dále. No a pak samozřejmě je ta otázka eh, těževních společností. Čili budování kapacity zde, tak to by také mohlo vést eh, k odklonu od eh, adhokismu v poskytování daňových výjimek. Čili já myslím, že to je takový slušný přehled a to je ode mě všechno. Děkuji vám. Mr. Moore, you want to add something? Děkuji, pane Moore, chcete něco dodat? Eh, když tak v diskusi. Then the floor is... Tím pádem Dáváme slovo poslancům. Eh, máte prostor pro dotazy na toto velice důležité téma. Pan Svensson. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, to je smutné, ta velmi nízká procenta, co do té efektivity jsou to obrovské částky, o kterých zde mluvíme. 385 miliard tady zaznělo, pokud se nepletu. Bylo by asi velmi zajímavé, kdybychom mohli zjistit nějakou zemi, o které se mluví v tom dokumentu, která je na správné cestě, to znamená nějakou zemi, kterou bychom mohli využít jako příklad nebo prototyp tom smyslu, že by nám dala naději, že se věci mohou začít ubírat i správným směrem, když se provedou určité změny. Děkuji vám. Eh, tak teď mám slovo já. Já bych se vás chtěla zeptat, zda jste schopni provádět studii do otázky eh, cen transferu a zda máte nějaké konkrétní příklady, kolik to stojí rozvojové země. Případně eh, zda máte příklad nějaké země, která úspěšně změnila pravidla a tím pádem navýšila svůj daňový základ. Teď má slovo Evropská komise pan Correra Nunes. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste pozvala komisi, aby komentovala uh, tuto studii. Daňové úniky a rozvoj uh, je téma, které komise velmi úzce sleduje společně s Evropským parlamentem a i díky vám a vašemu komuniké Daně a rozvoj v roce 2000 9 bylo možné podniknout v této věci kroky vpřed. Díky příslušné kapitole v rozpočtu komise mohla začít implementovat aktivity na tato témata. Pro nás má e, tato otázka dva rozměry. Jednak, co se týká našich bilaterálních operací, a e, zde chceme zejména podporovat tvorbu kapacit v jednotlivých státech, chceme podporovat místní daňové úřady v reformách daňové politiky a spolupracujeme také s dalšími partnery, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další. E, přičemž, když si vezmeme jedno doporučení studie, e, dochází také k široké koordinaci mezi různými partnery například eh, na foru International Tax Compact a v jiných forech. A ten druhý rozměr se týká mezinárodního pole a tady jsou věci skutečně velmi komplexní, protože eh, zde hrají různí aktéři, různé státní a nestátní firmy a státy jako takové a organizace občanské společnosti. Bojuje se zde s daňovými úniky, daňovými podvody a vyhýbání se daní. Není to snadné. Úzce spolupracujeme s OECD a World Bank. A abych odpověděl na vaši otázku o cenách transferu, eh, společně s OECD a Světovou bankou máme iniciativu, kdy už se nám podařilo najít určité pozitivní eh, příklady Honduras, Vietnam, Ghana, a e, kde, kde jsou aktivní naši partneři z Německa a Švýcarska a to jsou, myslím, příklady, kdy ta tripartitní iniciativa má velmi kladné dopady. A pak také podporujeme regionální iniciativy. Podporujeme e, systémy daňové zprávy jako SIAT a ETA v Africe a Latinské Americe. Takže komise je velmi aktivní. Co se týká doporučení o koordinaci, samozřejmě zde je prostor pro zlepšení. Aktérů zde je celá řada. Toto je téma, které je velmi často vysoko na pořadu priorit. A participace rozvojových států je velmi žádoucí. My se snažíme ji podporovat. Ehm, v různy, na různých fórech a pro, různými prostředky, například v rámci eh, uskupení G20, ale uvědomujeme si, že většina rozvojových zemí v těchto fórech vůbec není zastoupena. My se proto snažíme prosazovat jejich participaci a komise velmi úzce spolupracuje s Organizací spojených národů, tak, abychom eh, byli schopni eh, přijmout jejich pokyny o cenách transferu. Co se týká propojení technické pomoci s finanční pomocí, já bych sem doplnil ještě politický dialog jako další rozměr. A po našem komuniké o daních a rozvoji komise představuje zprávu o agendě pro změnu, kde tato témata opět jsou velmi prominentní. V oblasti podpory rozpočtu podnikáme politický dialog s našimi partnerskými státy, a snažíme se v oblasti rozpočtové politiky podporovat naše partnery i jinak, abychom docílili tržní stability u nich. Takže tolik velmi stručně aktivity, které podnikáme. Na závěr bych rád řekl, že je zde ještě další rozměr, který se týká zejména průmyslu. I zde komise velmi úzce spolupracuje s našimi partnery v rámci fora ITI a EITI a dalších, Ovšem toto je samozřejmě dobrovolná iniciativa, proto pracujeme i na jiných fórech. Komise podporuje eh, přeskum zemi po země, eh, země po zemi, což je velice důležitý přístup eh, pro zlepšení transparentnosti v těchto procesech. Jsme připraveni v této, plno, v této prospěšné práci pokračovat a případně zadat další studie. Pakliže budou od nás potřeba nějaké informace, rádi vám je poskytneme. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Přeje si ještě někdo dostat slovo, pakliže ne, předám slovo Ostafovi. Vím, že... Pardon, dala bych slovo někomu možná i z našeho personálu, protože vím, že oni pracují mnoho na této otázce? Nikoliv? Dobře. Takže mi nezbývá nic jiného, než <coughs> dát slovo paní Maskány, aby mohla zareagovat na příspěvky, které zde zazněly a aby také okomentovala příspěvek komise. Máte závěrečné slovo. Láska. Děkuji. Já bych možná poprosila kolegu Mora, aby zahájil naše závěrečné vystoupení k tomuto. Eh, děkuji. K panu Svensonovi a jeho dotazu. Co je na této věci kladného? Obecně vzato máme dobrých příkladů celou řadu. Můžeme si jmenovat alespoň šest zemí, většina z nich v Africe, kde zaznamenali značné, značné navýšení eh, míry vybrané daně a míry vybrané daně jako procento HDP za několik let. Podíváme-li se na, za posledních 15 let Tanzánie, Mozambik, Ghana, Uganda, Rwanda v určitých chvílích tedy, mimo Afriku Nepál v nedávné době, takže Vidíte, že pozitivních příkladů je celá řada, ale e, celkově vzato zvýšení e, objemu vybraných daní je to zdlouhavý a bolestivý proces. Je velmi složité zajistit udržitelné, trvalé udržitelné zlepšení v této oblasti, ale když se podíváte na celkovou situaci nízkopříjmových států, tak to není katastrofa. Celkově vzato je to příklad úspěchu. My tu technologii máme, my víme, jak e, zvýšit výběr daní. Máme armády e, schopných a vyškolených lidí i na africké daňové systémy, takže základ pro další práci máme velmi kvalitní. Teď k vaší otázce ceny transferů a problémy v této oblasti. Opět i zde bych řekl, že celkově vzato je situace velmi kladná. I před dvěma, třemi lety bývalo velmi obvyklé, že lidé pochybovali o tom, zda Eh, vůbec ty špatně stanovené ceny transferů byly aktuální téma. Mnoho lidí z velkých firm přicházelo ke stolu a všechno popírali. Ehm, ovšem teď se situace změnila, to je v podstatě taková prezumce stávajících procesů a, a procedury BREPS. Eh, ale nemáme čísla. Jediné spolehlivé číslo je z Mezinárodního měnového fondu a to jenom pro jednu zemi a říká se, že na základě jejich technického systému Jedna nejmenovaná nízkopříjmová země zaznamenala odhadovanou ztrátu z cen transferu zhruba ve výši 20% skutečně vybraných peněz na daních, což je hodně peněz. Eh, počítám, že Mezinárodní měnový fond asi neřekne nic víc, jestli to je obvyklé číslo nebo ne. Já bych odhadoval, že to je asi typické číslo pro hodně nízkopříjmových zemí, takže opět obrovský potenciál pro další zisky. Eh, ptáte se na úspěšné případy v, tem, v tomto ohledu. I zde jsou. Například Indie za poslední léta učinila obrovský pokrok co se týká boje s těmi nejhoršími případy zneužívání špatného nastavení transferové cenové politiky. Pak zde máme Brazílii a Čínu, které de facto vlastně stanovily vlastní pravidla a vlastní procedury pro zdanění nadnárodních společností. Zkrátka se nechtějí spokojit s principy OECD, a de facto zastávají stanovisko, že když jim nějaká firma předloží účetnictví, které není důvěryhodné vzhledem k tomu, kolik biznesu ta daná firma e, dělá v té dané zemi, tak platí pravidla tedy Číny a Brazílie, toho hostujícího státu a um, společnosti musí zaplatit. Ale to platí pro země BRICS, to znamená velké rozvíjející se ekonomiky s velkým daňovým základem. A problém většiny malých, chudých, nízkopříjmových zemí je, že nemají takovou organizační kapacitu jako třeba Čína nebo Brazílie nemají zkrátka takovou politickou moc, aby si dovolili to samé. Dovolíte-li můj osobní názor, já si myslím, že bychom měli být skutečně potěšeni e, z toho, kolik reform se plánuje. Myslím si, že OECD se skutečně snaží změnit pravidla hry. Ti, kteří řídí tyto reformy, jsou země OECD a země BRIC. Jak už říkala kolegyně, většina chudých nízkopříjmových států v těchto forech není zastoupena. Některé změny, jako například automatická výměna informací, moc e, velkému počtu nízkopříjmových zemí neprospěje. Proč? Důvody jsou dva. Jednak tyto státy často nemají systémy ani personál, aby dokázali byť třeba jenom využívat systémy pro získávání informací z ostatních států. A druhý důvod je, že e, přistoupení k tomu automatickému systému výměny informací je velmi náročné a potrvá ještě skutečně velmi dlouho, než e, africké země dosáhnou na, ty, e, na ta kritéria. A pak jsou zde ještě další věci, které musíme zvážit. Například je zde možnost, že pro chudé státy nemusíme vyžadovat reciprokální výměnu informací, jinými slovy, že by chudé země mohly žádat o informace a dostávali by je automaticky i v případě, když sami nemohou informace poskytovat. Děkuji vám. Um, I should like to ask you one question. Já mám ještě jeden dotaz. Říkáte, že Mezinárodní měnový fond provedl jednu studii pro jednu nekonkrétní zemi. To je velmi zajímavé. Proč se to jméno té země nezveřejnilo? Můžete nám říct něco o metodice, jakou použili na zjištění eh, toho čísla, které jste zmínil? Eh, na to vám odpovědět nemohu. Pokud by tady byl Mezinárodní měnový fond zastoupen, byl by řekl asi něco takového, jako že tyto informace jsme získali během poskytování technické pomoci na misi eh, <clears throat> za předpokladu důvěrnosti a tím pádem, kdybychom vám sdělovali tyto informace nebo systémy jejich změru, z, sběru, nebo i samotný název země by bylo porušení této důvěrného dohody. Já jsem paní předsedkyně osobně přesvědčen, že Mezinárodní měnový fond eh, dělá víc, než nám dává informace o jedné zemi. Já si myslím, že nás informují o tom, co oni si myslí je typické číslo. Já jsem se jich na to ptal, samozřejmě mě nikdo nic neřekne. Možná by to řekli vám, kdybyste se jich zeptala, ale pochybuji o tom. Dobře. Eh, dále eh, bych ráda poprosila pana Floriana eh, Krejka, který je zde z ECDPM, co se týká této studie. Možná byste nám mohl říct eh, nějaké své nápady. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také kolegům eh, za velmi eh, užitečnou a v pravou chvíli předloženou studii o daňové politice v rozvojových zemích. ECDPM e myslím, se nemusí výboru DEVE představovat, ale vzhledem k tomu, že jsme organizace, která se zabývá těmito otázkami a rozvojovým financováním, myslíme si, že tato debata skutečně přichází v pravou chvíli. Já jsem při čtení této zprávy zaujal perspektivu, tedy že Evropská unie nedělá velké pokroky jenom v oblasti daňové legislativy a transparentnosti, ale že je také velice důležitým rozvojovým hráčem. Rád bych tedy komentoval celou situaci z hlediska Evropské unie. Jednak ano, Evropská unie učinila obrovské pokroky v daňové legislativě. Zrovna minulý týden jsme se posunuli zejména v oblasti transparentnosti vlastnictví společností. Eh, jak říká tato zpráva, Evropská unie je domovem těch nejlepších progresivních modelů spole- zdanění společenství, to je to CCC CB, ale je také důležité, abychom zdůrazňovali a harmonizovali tyto iniciativy s národními iniciativami, abychom používali ty nejlepší procesy. Jednak, abychom nestratili pozitivní efekt z politik Evropské unie, abychom zabránili potenciálnímu jaksi přesunu těchto pokroků jinam. Samozřejmě jsou zde lobistické skupiny, které obvykle chodí za evropskými institucemi, se mohou klidně přesunout do afrických států, kde mohou lobovat u tamních legislátorů. V některých zemích, eh, kde došlo k určitým eh, pokrokům v nedávné době, Gána a Kenya, tam probíhá obrovský lobbying, aby eh, se účetnictví těchto zemí přesunulo do offshoreového sektoru. Takže hm, s tím musíme bojovat. Jak poznamenal pan Mor, i OECD pokračuje. Pan Mor, eh, nebo respektive zpráva tomu říká pomalý pokrok, ale já bych řekl, že to je pokrok až příliš rychlý, aby na něj rozvojové státy mohly reagovat. Třeba ten systém o automatickém výměnu informací bude velmi problematický. Mně zrovna včera přišel e-mail že eh, k těm novým, ty nové standardy eh, výměny informací podepsalo 40 nových zemí, přičemž asi jenom pět z nich eh, jsou rozvojové země. Další bod, který chci zmínit, se týká doporučení k tomu, aby se pokračovalo v práci s regionálními organizacemi. Ale konkrétněji Evropská unie je model pro regionální integraci a poměrně úspěšně v tomto modelu funguje, ačkoliv často je to pomalé a velmi bolestivé, ta spolupráce s regionálními hospodářskými jednotkami. Jako model regionální integrace, jakmile dosáhnete stavu společného trhu, fiskální unie, celní unie, tak harmonizace daňové politiky na sebe nenechá dlouho čekat. Musíme se zaměřit na to, co Evropská unie dělá pro propagaci těchto procesů. Chceme-li hovořit o vítězích nebo dobrých příkladech, můžeme hovořit o snahách zavedení jednotného společenského zdanění v zemích eurozóny, eh, určité modelové dohody o danění existují a v příštím programovém období bude mít i parlament za úkol, aby zajistil, že komise tyto snahy bude nadále podporovat. A nakonec, co se týká rozpočtového rámce, rád bych řekl, že v programu rozvojové pomoci EU je několik problematických oblastí, které se netýkají přímo mobilizace prostředků, e, jako v případě rozpočtu, ale jsou velice úzce propojeny. Nicméně zdá se, že určitým způsobem se na ně zapomíná. Jednak závazek EU na ochranu sociální ochrany v rozvojových státech a podpora místních úřadů v rozvojových státech. Samozřejmě to souvisí s mm, vyvinutím decentrálního daňového systému. Evropská unie má v této oblasti hodně zkušeností, ale musíme se ptát, zda ty zkušenosti dostatečně sdílíme, nebo zda bychom mohli dělat ještě více. Doufám, že se tím tento výbor bude v příštích měsících zabývat. Tolik mé komentáře k této studii a těším se na další diskuse o ní. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego. Paní Maskány, chcete ještě reagovat na závěr? Ano, když dovolíte. Eh, já myslím, že všechny ty komentáře v podstatě už byly zodpovězeny tady pány kolegy. Děkuji vám za to, kolegové. A já bych teď tedy ráda, když dovolíte, se stručně vrátila tom dotazu, k tomu dotazu na ty odhady eh, špatného nastavení celové, cenové politiky u transferu. To je velice důležité téma a eh, bylo by to samozřejmě něco, co by nám velmi pomohlo, kdybychom ta čísla znali přesně. Bohužel ty odhady eh, se velmi liší. Že? Máme tady odhad z roku 2009 160 eh, miliard dolarů. Pak tady máme něco mezi 660 a 870 miliardami na, eh, na nelegálních kapitálových tocích v roce 2011. Skutečně ty odhady zpřesnit nejde. A proto se snažíme spíše než nabízet vlastní odhad, Eh, hodnotit, jaké odhady máme k dispozici. Rozdíly jsou veliké a Evropská unie se musí podílet na eh, zúžení té propasti mezi nimi. Kromě těch ostatních doporučení, o kterých jsem již mluvila, si myslím, že ten demonstrační efekt, eh, tady ta možnost učení se jeden od druhého v rámci iniciativ i uvnitř EU, může pozitivně sloužit jednak pro Evropskou unii, ale i jako příklad zemím ostatním. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za eh, prezentaci této studie. Mohu vás ujistit, že tento výbor bude v řešení tohoto tématu pokračovat i v příštím období. Děkuji vám. A teď eh, jdeme na bod číslo 9 na pořadu jednání, vážení kolegové. Tady se jedná o země AKT v rámci hospodářského partnerství. Je to nesmírně důležitý bod a máme zde naše přátele, zástupce AKT, a proto se těším, že si vyslechneme autory studie která byla vypracována. Máme tady dva autory studie, paní Elin Keba a pana Petra Lunenborga. Každý z vás má. Máte dohromady 15 minut a můžete si ten čas rozdělit mezi sebou. Prosím pěkně. Thank you very much, uh, Chairperson, and thank you to the committee for... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkujeme za pozvání na představení této studie. E, tato studie se týkala názoru zúčastněných stran e, v jednotlivých jednáních, e, dohodách o partnerství s různými tichomorskými a africkými uskupeními. Na straně jedné, tedy samozřejmě a EU na straně druhé. Eh, tato regionální tělesa v Africe a jinde zastupují názory vlád, parlamentářů, občanské společnosti i soukromého sektoru. Eh, jsem přesvědčena, že všichni státe dost eh, podrobností o dohodách o hospodářském partnerství, takže ty úvody můžeme přeskočit Zejména v Africe máme obrovské dilema mezi těmi okamžitými náklady, když tady daná země nepodepíše dohodu EPA, což jsou tedy peníze, o které přijde ta daná země, e, přičemž některé země používají ten přístup na trh a bezcelní přístup zboží na naše trhy. A je to velice důležité téma pro ně tím pádem. Zejména e, pro země non-LEC ale když eh, dohody EPA podepíší, tak také čelí rizikům. Například ohrožení domácího průmyslu, který není tak konkurenceschopný oproti průmyslu evropskému. Pak je zde eh, obava o regionální a interní obchod, který může být také negativně ovlivněn Právě proto, že tam nastane příliv evropských produktů do té dané třeba africké země, což pak má dopad na regionální integraci, protože v jádru regionální integrace leží regionální trh. A momentálně mnoho exportního zboží eh, v Africe není exportováno mimo africký kontinent, ale je exportováno do jiných zemí na africkém kontinentu. Pak je zde otázka domácího, domácí nezaměstnanosti, pak, když tedy dojde k tomu um, ovlivnění průmyslu, pak je zde otázka zemědělství. E, zemědělství se příliš často nedostává na pořad jednání, Evropa to, Evropa to odmítá projednávat. Afričané se bojí, zemědělci už začínají hovořit o tom, že takovéto dohody mohou být problematické pro zemědělský sektor. A pak jsou zde obavy o e, pokles na příjmech, zdaní, protože e, různé daně, zejména tedy celní daně, e, nejsou tak, e, nejsou tak významné v státním rozpočtu jako právě clo. A pak je zde celá řada dalších témat, která se pojí s druhou fází jednání o EPA, to znamená investice, státní zákaz, zakázky, Eh, přísnější pravidla pro duševní vlastnictví a tak dále. Poprosila bych eh, kolegu Pítra, aby hovořil o těch jaksi okamžitých problémech, kterým jednotlivé státy čelí. Když se podíváte na region západní Afriky, eh, my jsme se zabývali Ganou, tak tady jde hlavně o to, aby byl zachován přístup kakaových produktů na evropský trh. Ten má hodnotu 1,2 miliardy dolarů. Jde tedy eh, především o kakaové boby, ale také kakaovou eh, pastu a další produkty. Tyto produkty by eh, jinak mohly být postiženy cly a to by mohlo být až ve výši 91 milionů eh, dolarů. Pokud by Ghana a, a eh, pobřeží Sloviny padly pod ISP, pak by se eh, tyto, tato cla zmenšila na polovinu. No a my tady tedy hovoříme o tom, že v případě, že by, se, eh, že by poklasla produkta, eh, produkce, eh, tak by to mohlo znamenat ztráty až 670 milionů dolarů pro obě dvě země. Čili přístup na trh, tedy ten posílený přístup na trh, je určitě předmětem sporu všech stran. Parlament, sek, eh, civilní sektor, eh, biznis. V Dakaru byly eh, podepsány dohody, které se týkají 75%, tedy snížení na 75% těchto cel. A hovoříme nyní o liberalizaci dovozu a je to celé velice dynamické, protože například eh, občanská společnost v Kaně eh, vzhledem k tomu, eh, jaké jsou nyní přebytky na trhu, žádala, mm, aby se volný trh nepodepsal. My tedy například máme Eh, eh, různé alternativy, které se navrhují k zónám volného obchodu, to jsou různé tedy eh, fondy a záležitosti, které by byly financovány pomocí poplatků vybíraných ECOVAS a bylo by to jednotné, jednotný poplatek. Co se týče Cameronu, Cameron dosud tedy nepodepsal, ale po návštěvě komisaře de Guchta Eh, bylo oznámeno, eh, že je zde záměr podepsat a je velice jasné, že jde o banány. Ostatní produkty eh, de facto nejsou proclívány, ale znamenalo by to, že znamenalo to ztrátu zhruba 250 milionů dolarů. Takže vláda by chtěla podepsat, ale je odpor nejenom tedy eh, ve společnosti, ale také ve vládě samotné. Eh, převládá pocit, že eh, dohody o volném obchodu nejsou ve střední Africe považovány za řešení problémů. Například Združení zemědělců tvrdí, že Eh, priority by měly být nastaveny jinak. Eh, a sice, že Evropská unie by udělala lépe, kdyby podporovala budování místní eh, infrastruktury, organizací, bank a podobně. Čili to je ten problém ve střední Africe. Samozřejmě poslanci mm, mají poněkud svázané ruce v Kamerunu, nicméně Eh, někteří tak jako napůl pokoutně říkají, že eh, by eh, tyto, nebo že vlastně zóny volného obchodu, ty dohody o volném obchodu nejsou pro ně zas tak užitečné a přínosné. Kenia, zde se pěstují květiny a tady Kenya má federální uspořádání a e, zde tedy e, je snaha ty e, regionální vlády přemluvit k tomu, aby podepsali tyto dohody o volném obchodu. A ono by to mělo v Keni velké dopady i na další průmyslová odvětví. V pokud se týče východoafrického společenství, eh, tady se hodně a široce projednávaly eh, tyto návrhy eh, v východoafrickém legislativním schromáždění i v národních parlamentech. Pokud se týče vývozních daní, a to je také zajímavé v východoafrickém společenství, tady se všichni eh, shodují, že jde o velmi eh, výrazný nástroj, který pomůže industrializaci. Například zde máme východoafrickou obchodní radu a zde je eh, převládá názor, že by mělo být možné nadále uvalovat exportní daně. Co se Namíbie týče, tak zde, zde, to, zde jde hlavně o eh, ryby a hovězí maso. Eh, bez těchto dvou komodit by se export de facto zhroutil. A zde eh, se uvalují celá ve výši od 4 do 19,5 Namibia je poněkud eh, v odlišné eh, situaci, poněvadž v Namibii se vztahuje eh, již dohoda o volném obchodu s Jižní Afrikou. Přičemž ta dohoda byla podepsána s Jižní Afrikou hned po odstraní apartheidu a vzhledem k tomu, že zde existuje eh, celní unie eh, s, s eh, Jihoafrickou republikou, tak tady Namibie je v poněkud asymetrické situace. Tady je třeba říci, že rozhodnutí evropských institucí Eh, odmít, eh, od, odstranit Namibii z eh, nařízení 1528 z roku 2007 narazilo na velmi bouřlivé odmítnutí s tím, že jde o neférovou, neférový krok. Je třeba pochopit, eh, o co tady jde. Eh, v případě Namibie je to tak, že Namibie má pocit eh, velmi neférového zacházení. Ono to možná na první pohled vypadá přehnané, ale má to své historické pozadí. Pokud se týče Botsovany, tak eh, tady jde opět o eh, vývoz hovězího zboží. Pokud by se hovězí maso přestalo exportovat, eh, tak to není čím nahradit, to byl konec rozvoje. Čili skutečně vývo, vývoz hovězího masa je jediná ekonomická možnost. Proto tedy bylo řečeno, že Botswana podepsala a bude ratifikovat Eh, dohodu o volném obchodu, ale eh, zároveň se jedním, duchem, eh, jedním dechem dodává, že Botswana nemá na vybranou. Dále tady máme Fidži a Svazijsko a zde se vyváží cukr Eh, jak víte, eh, pěstování cukrové třtiny eh, je velice náročné na pracovní sílu, to znamená, že toto odvětví je hlavním zaměstnavatelem v těchto oblastech či zemích. Jinými slovy, tedy v zásadě, pokud mohu pokračovat já, závěry jsou takové. Celkový dojem je takový, že eh, ačkoliv to už eh, přetrvává několik eh, let ve stejné rovině, Evropská unie de facto se nechová skutečně flexibilně. Ta flexibilita je spíše taková povrchní, čili přetrvávají problémy a de facto mm, neřeší se. Třeba otázka domácích podpory v jednotlivých eh, oblastech nebo eh, nabídka eh, přístupu na trh, čili tam mm, údajně byla jakási, legisla, jakási flexibilita, poněvadž Evropa souhlasila s snížením cel 75%, ale de facto by to bylo 1,80%, protože ano, to jsou čísla, která eh, se týkají eh, liberalizace. To znamená, ta liberalizace by postihla eh, například podle ECOVASu 81 procent vývozu. De facto o co jde, tyto země by si přály zachování možnosti zavést vývozní daně, ale pouze to mohou v současné době dělat pouze eh, ve velice omezeném rozsahu dočasně a pouze se schválením eh, Rady pro otevřený obchod. Eh, čili to jsou pořád ještě nedořešené problémy o co tady jde. A co dál? Zdá se, že eh, technické rozhovory mohou pokračovat dál, ale nemůžeme očekávat řešení. Máme zde tři možné scénáře. Eh, za prvé africké země mohou eh, se postavit kompromisu a de facto Oni si přejí eh, industrializaci a to znamená potřebují financovat eh, například právě těmi vývozními daněmi. Eh, nicméně je zde nebezpečí, že dostavadní vývozy skolabují. Takže, jedno, takže je tady možnost odmítnout EPA, e tedy svobodný chod a u některých by se eh, by mohlo dojít ke skutečnému eh, eh, ke skutečnému sroucení. Čili i kdyby se přijali dohody EPA, tak by bylo tedy přetrvává tady nebezpečí, že spíše by zboží proudilo z Evropy eh, do Afriky, nežli opačně. To znamená, že Evropa má dvě možné, dva možné způsoby, jak na to zareagovat. A Africká unie 2010 eh, vypracovala dokument, eh, kde se hovoří o všech těchto rizicích Eh, dohod EPA a navrhla reformu například systému GSP a eh, například eh, zavedení určitých výjimek, podobně jako, jako je v americkém zákoně o nových příležitostech. V podstatě se tady hovoří o celní unie eh, těch nejméně vyvinutých zemí a eh, že by tato unie eh, měla dostat podobné podmínky jako jednotlivé země, jako například všechno kromě zbraní a tak dále. Čili Eh, šlo by o poměrně malý, malé zlepšení evropského plánu GSP pro eh, nejnerozvinutější země. Čili to jsou ty možnosti. Eh, prosím, dospějte ke konci prezentace, říká paní předsedající. Ano, čili toto jsou možnosti. Možnosti, které se týkají úrovně liberalizace, a jejich přizpůsobení úrovni rozvinutosti země. GSP Plus by měla být flexibilnější, programy GSP by měly být reformovány, eh, to znamená eh, doporučení z roku 2011, které se týkají preferenci pro eh, celní unii nejméně rozvinutých zemí a dále výjimky pro Afriku, tak jak to bylo třeba pro eh, Moldavsko, Pakistan a tak dále. My, my, to nemůžeme, my to nemůžeme eh, dále eh, specifikovat na tomto foru. Dobře, děkujeme. Toto byla velice důležitá zpráva, my vám děkujeme. Popisujete situaci, která je Eh, docela hrozivá pro Kamerun, Keniu, eh, Nigerii, Botswanu a tak dále. Eh, teď je, otázka, je čas na otázky poslanců a poté tedy, co si o tom myslí výbor. Yes. So um, I should like to hear uh, Mr. Val. Já bych si tedy teď ráda vyslechla názory na eh, tuto situaci, kterou zde vytváříme, v podstatě tyto distorce trhu. Pan Bár, děkuji za přivítání a úvod. Eh, za posledních pět let eh, výbor DV velmi úzce eh, dohlížel nad dohodami EPA a využíval možnosti, abychom my mohli sem přicházet a odpovídat na vaše dotazy, takže děkujeme za pozvání dnes. Rád bych také poděkoval za představenou prezentaci a za studii. Jedná se o sběr, soubor názorů na dohody EPA. E, jsou to věci, o kterých velmi dobře víme a k tomu se hned za chviličku vrátím. E, paní předsedkyně, myslím si, že e, když dovolíte tady nějakých pět bodů, které bych rád řekl, myslím si, že zaprvé je potřeba si uvědomit, že dohody EPA nevznikly jen tak, je to společný postup podle partnerské dohody z Kotonu. Eh, mají tři úkoly. Mají nahradit jednostrané obchodní preference něčím efektivnějším, chtějí poskytnout stabilitu a předvídatelnost eh, v rámci kompatibility VTO a chtějí trošku ovládat liberalizaci obchodu chtějí podporovat konkurenceschopnost, investice a růst. Vrátíme-li se tady k této sdílené vizi, tak vidíme, že dohody EPA tolik eh, negativních dopadů nemají. Ten dojem, že se jednání o nich eh, táhnou do nekonečna. Podíváte-li se na posledních pět let. Pak eh, Karibská, Tichomořská oblast, Papua Nová Guinea a Jižní Afrika se všechny posunuly do fáze implementace. Samotný tento parlament podpořil několik těchto dohod. Střední Afrika, Kamerun, Pacifik. A eh, pak také tento parlament hlasoval o pozměňovacím návrhu o přístupu na trh velkou většinou. Takže Věci se dělají. Začíná fáze implementace a jednání mají své výsledky. A to přes všechna nařčení z nedostatku flexibility a tak dále. Nám se podařilo přemostit tu propast eh, se západní Afrikou a dokonce už máme návrh konečné dohody, kterou navrhl hlavní vyjednávač a čeká se na politické schválení. Eh, takže společně s východoafrickou komunitou a uvnitř ní jsme už vyřešili mnohé problémy. Proto si myslím, paní předsedkyně, že eh, o dohodách EPA nemůžeme hovořit, aniž bychom tyto úspěchy zmínili. A to je právě ta škoda. Eh, já si myslím, že ta stávající diskuse hlavně jak si hovoří o těch hrozbách v uvozovkách dohod EPA, tedy že liberalizace obchodu je nebezpečná a asi i negativní, a zcela opomíjí tu společnou vizi dohod EPA, tedy posílení e, růstu investic a obchodu, e, regionální integrace a e, souvisejících opatření. A přehlíží se také veškerá flexibilita, která je tak velmi dobře známá všemi těmi, kteří sledují ta jednání. Protože eh, ty výjimky, které jsme přijali, umožňují našim partnerům vyloučit z těchto dohod jakékoliv citlivé produkty, zavést pojistky a zajištění a kromě toho eh, liberalizace jim umožňuje řešit další výzvy, včetně otázky příjmu. Ten eh, dokument, eh, který pak byl sebrán, osobně mi vadí v tom, že ačkoliv se jedná o zajímavý soubor názorů na EPA, pak uděláme-li si kritickou analýzu těchto sdělení, není zde vůbec žádná pozitivní protiváha. Tedy žádné pozitivní zkušenosti, které za ta léta také máme. Myslím si proto, že bychom měli řešit věci s trošku větším odstupem. Měli bychom se podívat na společné procedury, které máme spuštěny se zeměmi AKT a se skupinou AKT, Měli bychom uznat, jakého pokroku jsme dosáhli v rámci jednání a měli bychom se snažit ze všech sil zajistit, aby implementace těchto dohod byla úspěšná, pakliže to je jen trošku možné. Děkuji vám za prostor, že jste mě nechala toto říct. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Pan Askoda. Či madam si přeji ujmout se ještě slova nikoliv? Dobrá. Takže bych si dovolila dát opět slovo oběma autorům studie na pět minut, aby uzavřeli naše diskuse. Thank you very much, madam. Děkuji vám. Chtěla bych eh, konstatovat, že pokud se týče dohody s Kotony, eh, ta obsahuje článek 37, podle kterého se říká, že pokud strany partnerských dohod si nepřejí podepsat tyto dohody, eh, měly by dostat alternativy v podobě preferencí, které jsou stejně dobré jako dohody s Kotony. Pokud se týče toho liberalizačního modelu, který by, měli, eh, který by měl nahradit preferenční model, zajímavé bylo to, že Evropa, eh, když eh, žádala v výjimku pro západní Balkán, tak se říkalo, že zrušení preferencí by mělo mít negativní dopady na ekonomii v, na západním Balkáně a postihlo by dále eh, místní ekonomiky tím, že by zpomalilo jejich eh, zotavení a reformy. A něco podobného zaznělo v souvislosti s Moldavském, kde se konstatovalo, že šlo o nejchudší zemi na evropském kontinentu a že je třeba, aby jí bylo, aby Moldavsku bylo umožněn vstup na evropský trh, což by mu mělo pomoci. Nicméně ten model liberalizace obchodu příliš dobře nefungoval pro, v případě eh, Moldavska a západního Balkánu, takže otázka je, proč to prosazujeme nyní v Africe. Eh, pokud se týče ECOVASu, ano, měli jsme eh, návrh dohody na expertní úrovni, který je nyní zpátky v Eh, k projednání v jednotlivých zemích, projednání na úrovni ministrů a šéfů vlád. Eh, minulý týden tedy víme, že v Nigerii by měla být, eh, měl být zorganizován workshop zainteresovaných stran a že to vypadá na konsensus na odmítnutí této dohody o Eh, ekonomickém partnerství, poněvadž eh, je zde obava se negativní dopadu na vnitřní ekonomiku. Eh, předseda, tedy bylo to vysvětleno prezidentovi Nigérie a teď čekáme na rozhodování. Nicméně tedy zainteresované strany jsou proti. My uvidíme, jak na to zareaguje ECOWAS, ale je třeba říci, že tyto problémy přetrvávají v jednotlivých regionech. Uh, for... Tak já vám děkuji, říká paní předsedkyně, za odvedenou práci. A eh, myslím, že tedy také náš výbor eh, eh, v příštím parlamentu se bude touto problematikou zabývat. Děkuji vám. No, nous allons aborder le point. A nyní se budeme věnovat bodu 10 našeho programu a to je platforma EU pro smíšené financování v oblasti vnější spolupráce. Budeme tady mít debriefing ze zasedání této platformy, a protože nás čeká 4. dubna schůze politické skupiny. Jak víte, 27. ledna jsme zapsali dopis panu komisaři Píbalgovi a baronce Eštnové abychom zdůraznili náš neklid týkající se nejrůznějších aspektů reformy, týkající se směšování půjček a darů. V angličtině je termín proto blending facilities. Hmm, a e, dám slovo panu Stesovi, který nás bude informovat o výsledku tohoto procesu. Tedy, pardon, měl tady být, ale e, musel být jinde a tudíž mě tady nechal své speaking notes, někdo je chtěl přečíst místo něho, ale nakonec to přečtu já v angličtině. As you know, jak víte, v prosinci 2012 platforma EU pro smíšené financování v oblasti vnější spolupráce byla spuštěna za účelem zvýšení efektivity nástrojů pro smíšené financování. Tuto platformu vede politická skupina, která může činit doporučení na používání smíšeného financování za podpory technických skupin při participaci relevantních finančních institucí. Jako zpravodaj na toto téma pan Stás velmi úzce sleduje práci této Evropské platformy pro smíšené financování v oblasti vnější spolupráce a rád by diskutoval několik klíčových témat, která budou na programu zasedání této technické skupiny 4. dubna. Jak bylo řečeno v lednu, poslali jsme dopis komisaři Pibalksovi a baronce Eštnoné, ve eh, kterém stručně prezentujeme některé obavy. V pátek jsme obdrželi odpověď a ta nás do určité míry ujistila. Nicméně pan Stes zde nachází stále několik nevyjasněných témat. Co se týká respektování cílů politiky EU a redukce chudoby. Dále struktura řízení a výzva demokratického eh, vlastnění, transparentnost a odpovědnost. Jak víte, Evropský parlament ze svého usnesení o budoucnosti evropské rozvojové politiky říká, že z hlediska rozvojové politiky by tento nový nástroj neměl mít žádné cíle, kromě eradikace chudoby a boje proti nerovnostem. Rovněž Vyzýváme eh, Evropskou komisi, aby poskytla jasné informace o tom, jakým způsobem tento mechanismus přispívá eh, rozvojové politice na základě kritérií ODA a jakým způsobem eh, bude prováděn parlamentní dohled. Evropský parlament rovněž během přípravných schůzí pro strategický dialog poznamenal, co se týká smíšeného financování, že Eh, pouze zaměření na hospodářský růst a přílišná důvěra v efekty automatické redistribuce v soukromém sektoru mohou vést k neinkluzivnímu růstu bez reálného dopadu na snižování chudoby poznamenáváme, že nástroje pro smíšené financování se zatím hlavně zaměřují na investice do velkoškálové infrastruktury, přičemž logika je, že se pomůže hospodářskému rozvoji, který údajně snižuje chudobu eh, tím takzvaným trickle-down efektem, to znamená tím, že něco probublá až na nejnižší úroveň. Z strategického dialogu vidíme, že smíšené financování se má používat pro nové sektory, rozvoj venkova, vzdělávání, zdravotnictví a různé zeměpisné programy, což znamená, že toto není pouze omezeno na velkoškálovou energetickou infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že soukromý sektor bude investovat jenom svininou zisku, Musíme být velmi opatrní, pakliže se smíšené financování má používat i v sociálním sektoru nebo v oblasti rozvoje venkova. Dovolte následující dotazy. Jak může smíšené financování přispět k cíli eliminace chudoby ve venkovských oblastech? Jak může přispět k diverzifikaci zemědělského sektoru? Jak může přispět k lepší energetické politice vůči malým a středním podnikům a malým zemědělským podnikům a tak podobně a jakým způsobem zajistí komise, že smíšené financování naopak nepovede pouze k rozšiřování velkoškálových monokultur, které nebudou vůbec reagovat na místní podpory, ale budou sledovat pouze zájmy velkých exportně orientovaných společností. A to vidíme po celém světě. Zejména například v Kambodži. Dále, jak může smíšené financování reagovat na požadavek zlepšení přístupu ke vzdělávání, zejména pro eh, mladé dívky a zranitelné skupiny obyvatelstva. Nejedná se spíše o riziko v tom smyslu, že smíšené financování ve vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách povede k dvourychlostnímu systému, což by bylo v naprostém protikladu k e, a společnému a všeobecnému základnímu přístupu ke zdravotnictví a tak dále. Jak se zajistí, že do budoucna nástroje smíšeného financování se nebudou zaměřovat pouze na klasické hospodářské investice, ale také e, budou sledovat možnosti využití pákového efektu Eh, investic v těžko dosažitelných oblastech a sektorech, eh, jako je například financování iniciativ eh, v oblastech s nízkou výtěžností a nebo v oblastech, kde jsou náklady sociohospodářské vyšší než pouze finanční. Například, když tam budou zangažovány určité soukromé subjekty, jaké budou pobídky pro ty investice. Eh, jaké budou ty nejvhodnější nástroje pro které sektory. Eh, tyto informace zatím zcela chybí. Očekáváme od komise a SVČ konkrétní informace a instrukce pro delegace, abychom těchto důležitých cílů politiky dosáhli. Zejména je potřeba zajistit pojistky v tom smyslu, že smíšené financování v sociálním sektoru nepovede pouze ke zvýšení poplatků uživatelů základních služeb. Co se týká cíle snižování chudoby, zde vítáme fakt, že do budoucna e, se do všeho bude také zaangažovávat indikátor příspěvku k redukci chudoby. Nicméně e, dále jsme přesvědčeni, že je potřeba provádět i ex ante analýzy pro každý projekt tak, jak navrhuje studie Evropského parlamentu o smíšeném financování. Co se týká řízení mechanismu smíšeného financování, zde je potřeba dbát hlavně na demokratické vlastnictví. Vítáme, že komise a SVČ uznávají, že tento faktor je velice důležitý pro zaangažování partnerských eh, zemí už od začátku plánování samotných projektů. Jak už jsme uvedli v dopise, myslíme si, že k zajištění efektivní implementace principu demokratického vlastnictví je naprosto zásadní, aby partnerské země participovaly jako e, řádní členové všech strategických a operačních rad. Mohla by komise a SVČ toto téma trošku rozvést a poskytnout nám přehled toho, jak bude vypadat budoucnost struktury řízení a jak bude vypadat participace partnerských států v strategických a provozních radách. Objevují se rovněž obavy o to, že možné zrušení těchto rad omezí, eh, omezí manevrovací prostor pro určité druhy nástrojů. Z nedávných studií o stávajících nástrojích smíšeného financování vidíme, že stále máme nedostatek informací o partnerských státech, co se týká inovativních finančních nástrojů. Komise a SVČ musí zajistit, že i komponenta technické asistence bude v investičních projektech pro navyšování kapacit v partnerských zemích zakomponována. Toto téma považujeme za velmi důležité a doufáme, že do budoucna budou nástroje smíšeného financování eh, obsahovat, což bude zajišťovat komisa, SVČ, konkrétní zdroje na financování tvorby kapacit v partnerských státech. Pak bych rád zdůraznil ještě jeden bod. Tedy tu dohledovou funkci občanské společnosti a parlamentu, monitoring a evaluaci dopadu projektů financovaných těmito nástroji. Komise toto partnerství a jeho model již otestovala s eh, organizacemi občanské společnosti a s parlamentem. A Evropský parlament eh, v jednom svém nedávném eh, usnesení o občanské společnosti potvrdil, že angažovanost Evropy na udržitelném rozvoji je zásadní a požádal, aby občanská společnost byla zaangažována a účastnila se všech fází projektových cyklů nástrojů smíšeného financování. Komise a SVČ musí prosazovat roli místních občanských společností v eh, implementační fázi a musí posilovat i jejich monitorovací roli. Komise a SVČ se žádají, aby vyjasnili toto téma aby objasnili, jakým způsobem hodlají aktivně zapojit organizace občanské společnosti do tohoto systému a jak hodlají uznat jejich kontrolní roli. Co se týká participace evropských CSO, Evropských parlament říká, že tyto organizace občanské společnosti nesmějí být pouze informovány, ale musí být zaangažovány přímo do diskusí o nástrojích smíšeného financování. Žádáme komisi a SVČ, aby zvážili možnost přizvání ehm, organizací občanské společnosti na budoucí zasedání této platformy, tak aby se zajistila jejich efektivní participace v stávajících diskusích. Nakonec, co se týká transparentnosti a odpovědnosti v rozhodovacím procesu o nástrojích smíšeného financování, bych rád připomněl několik témat. Kritéria výběru projektů musí být veřejná a musí včas poskytovat jasné informace i pro projekty, které již probíhají. Je potřeba dále vyjasnit, jakým způsobem funguje transparentnost a zodpovědnost v průběhu celého procesu a v rámci přípravy inovativních finančních nástrojů, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složité věci. Myslím si, že nástroje pro vyhýbání se riziku a různé záruky v oblasti financování rovněž musí být pečlivě zhodnoceny ještě předtím, než budou označeny jako ODAs. Nakonec, co se týká procedury eh, přijetí rozhodnutí o financování projektů smíšeného financování. Tento proces do budoucna, do budoucna nemá zahrnovat informace o e, zájmových skupinách. Komise a SVČ říkali, říkají, že eh, teprve když je projekt schválen provozním radou, se provede zvláštní ad hoc rozhodnutí na straně komise, které pak doplní výroční akční plán eh, za použití informací o zájmových skupinách. Na, eh, na základě přijetí nařízení o finančních aspektech jsme přesvědčeni, že je potřeba celý tento postup podřídit standardní komitologii. Komitologie zajišťuje lepší participaci všech institucí, členských států i Evropského parlamentu. Tím pádem mají jakákoliv rozhodnutí takto přijatá větší legitimitu a jsou transparentnější v celém svém průběhu. Žádám komisi a SVČ, aby vyjasnili, jaké jsou hlavní překážky pro zavedení běžného postupu podle komitologie. Jsem přesvědčen, že v budoucím program, programovém období budeme potřebovat více informací zahrnutých do výročního akčního programu. A e, myslím si, že bez těchto dodatečných informací ani v případě smíšeného financování nebude parlament moci provádět svou kontrolní roli dostatečně. Eh, zajímal by mne proto váš názor na tato témata. Děkuji vám. Tolik tady pan Bartstes. Are there some comments to Mr. Chcete se někdo vyjádřit eh, k dokumentu pana Stáze? V tom případě dávám slovo komisi. A e, slovo má pan Reis Kondy. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že normálně mívám pět minut, že? Jenom abych si to vyjasnil. Correct. Ah oui, vous pouvez bien le prendre après la... Ano, můžete si vzít pět minut, ale zase po délce mých otázek byste si zasloužil 15 minut. Děkuji vám. Euh, euh, Nejprve bych rád vyjasnil naše hledisko, které uvedl pan Štajzer, protože vy jste napsali panu Píbalkovi a také baronce Eštnové a domnívám se, že to je alespoň naše hledisko, že byly zodpovězeny otázky, eh, které byly položeny. Je jasné, že co se týče planingu, nelze si představit projekty, pro které by země příjemci získávaly půjčky, pakliže partnerské země nesouhlasí s těmito projekty. To zřejmě zapojení partnerských států je naprosto ústřední otázkou v projektech financování už v jejich přípravné fázi a také zapojení partnerských zemí samozřejmě může být vedeno na úrovni strategických diskusí, ale především, alespoň podle nás, přímo na úrovni každého konkrétního projektu, protože je nepředstavitelné, že bychom mohli podepsat či přimět eh, země příjemce, aby podepsali půjčky nebudou-li stoprocentně zapojeny. Promiňte, já jsem se tak trochu ztratil v mých poznámkách. Možná vyjasnit zásadní bod v rámci smíšeného financování. 99% našich operací až do současné doby, já myslím, že se to dramaticky nezmění ani do budoucna, alespoň v nejbližší budoucnosti. Většina našich projektů jsou přímo financovány soukromým nejenom soukromým sektorem, ale spíše veřejnými institucemi. Až do současné eh, doby jsme měli skoro všechny projekty financovány smíšeným financováním za poslední léta. Určité projekty byly eh, čistě financovány soukromým projektem, ale jak říkám 90-95%, nemám tedy přesné číslo, ale mohu vám ho dodat jsou eh, spolufinancovány z veřejných financí, které si půjčují instituce, to znamená příspěvek komise v rámci subvence umožní především těmto institucím a těmto zemím snížit náklady na půjčku a tudíž získat Samozřejmě musí respektovat podmínky koncesionality a dostanou půjčku za náklady, které jim umožní ještě dodatečně subvencovat delší projekty, než jak by to bylo možné pouhými aktuálními komunitárními subvencemi či jinými subvencemi. Domnívám se tedy, že toto je nesmírně důležitá otázka, protože aspekty, o kterých se zmínil pan Staes, týkající se role soukromého sektoru. No, je zjevné, že v případě, že se přímo financují projekty se soukromého projektu o e, s institucemi ze soukromého sektoru, je třeba v každém případě pracovat buď s bilaterálními či více e, stranými veřejnými bankami. Tyto body jsou tedy příhodné. Je třeba ujistit se, aby tyto příspěvky ze strany soukromých bank eh, nespochybnili cíl těchto projektů a to je cíl snížit úroveň chudoby. V tomto kontextu je třeba pohlížet na financování ze strany přípravy, planningu, Eh, zejména v oblastech zdraví, výchovy, vzdělávání. A já si nemyslím, že v minulosti by soukromé finance se ubíraly spíše do těchto oblastí, tedy vzdělávání, a zdraví, ale došlo právě k financování smíšenému i ze strany veřejných institucí, které mají výhodnější podmínky pro získání půjčky, kde by peníze šly na oblast zdraví a vzdělávání, kde by to v rámci financování z jiného sektoru nebylo možné e, Tedy to se týká spíše financování sociálního sektoru, vzdělávání, zdraví a myslím si, že smíšené financování by se mělo dělat tak, jak jsme to dělali doteď a měli bychom v to pokračovat, prostě využít smíšené financování pro jiné financování veřejného sektoru, ke kterému by nemohlo dojít kdybychom nezískali půjčky za přijatelných nákladů pro partnerské země. A tady bych to spojil hned s otázkou účastně partnerských států a také rolí, úča, eh, rolí státu příjemců na zprávování všech projektů. Doporučení rady a perspektivy které byly poskytnuty ze strany parlamentu naší platformě, domnívám se, že je jasné, že třeba odstranit veškeré ambiguity. Naše partnerské země musí hrát zásadní roli v každé operaci. To myslím si, že tady panuje naprosto jednotné mínění, jak na uh, komisi, tak v té platformě zhromáždění jednotlivých států a i finančních institucí. Myslím si, že čert vězí samozřejmě v detailu. Jak tedy se ujistit, jak zabezpečit, aby tato účast států příjemců byla zajištěna optimálním způsobem? Je jasno, je jasné, že potřebujeme vést strategickou diskusi s partnerskými <coughs> státy, diskusi týkající se orientací, cílů, mm, eh, rozpracovaných projektů ale z našeho pohledu by bylo daleko optimálnější, optimálnější dělat to na základě existujících struktur, než vytvářet v určitých případech ad hoc struktury, tak jak tomu docházelo v minulosti. E, protože potom je tady svíze v tom, aby se člověk vyznal ve strukturách, stávajících strukturách e, zemí, které jsou příjemci financování. To znamená, náš návrh v rámci smíšeného financování není anulovat či zrušit strategickou diskuzi, ale právě v rámci strategické studie najít již stávající struktury a nikoli nevytvářet struktury nové. Domníváme se, že v případě, a to ukazuje dobře, důležitnost strategických diskusí s partnerskými státy příjemci tam, kde struktury neexistují, je třeba je vytvořit. A samozřejmě je třeba mít strategický rámec a mít také nějaký orgán, který by to řídil A jiný aspekt, rovněž velmi významný, je rol občanské, role občanské společnosti. My se domníváme, že eh, v rámci projektů financovaných smíšeným financováním třeba získat rovněž zájem a účast lokální úroveň i občanské společnosti. Protože to jsou projekty, které budeme financovat společně s finančními institucemi, to znamená diskuse s občanskou společností a s zástupci lokální úrovně by znamenala pozitivní přístup a zlepšení kvality těchto projektů. A domníváme se proto, že naše delegace uh, Eh, jsou vlastně ty nejlepší, které budou moci řídit a vést tyto diskuse o konkrétních projektech. A proto tato nová etapa zpravování projektů. Domníváme se, že je třeba tady posílit roli delegací, posílit roli delegací koncipování projektu, abychom prohloubili dialog s institucemi, eh, s partnerskými státy, s lokální úrovní a s občanskou společností, abychom zvýšili transparentnost projektů, které financujeme. Domnívám se, že pro nás, pro komisi tedy to není žádný problém. Naopak to poskytne daleko větší transparentnost smíšeného financování. A proto musíme napřímit veškeré úsilí již v přípravné etapě a v etapě výběru projektů, abychom mohli vystopovat ty sektory, kde to můžeme nasměrovat, protože smíšené financování, které nemůže eh, zajistit, zhodnotit všechny cíle konkrétního projektu. Je třeba, abychom tady konstatovali zcela jasná kritéria a abychom také dostatečně zdůvědnili, proč teda se vybírá k financování ten a ten projekt. 4. dubna se schází tato skupina nazvaná Platforma a myslím si, že tam se zúčastní i zástupci parlamentu. Příspěvky parlamentu z hlediska komise mají významnou roli, protože ukazují rovněž vůli parlamentu angažovat se v diskusi o smíšeném financování a e, zdůraznit také politickou stránku e, smíšeného financování. 4. dubna e, budeme tedy načetávat koncepci pro nejrůznější akční programy pro nejrůznější regiony, abychom tedy měli naprosto jasnou koncepci týkající se uh, možnosti. A když mi dovolíte ještě pár slov ke komitologii, protože to, co se navrhuje v dokumentu o dobré zprávě věcí veřejných, ale myslím si, že o tom i nadále musíme diskutovat s Evropským parlamentem, s členskými státy, abychom to ještě vyjasnili. Návrh vlastně obsahuje to, co děláme už teď. Snížit úroveň, úroveň výši zapojování členských států. Budeme-li muset z důvodu finančního nařízení specificky na základě rozhodnutí komise eh, v okamžiku financování projektu doplnit ještě dodatečnou úroveň eh, v rámci rozhodování a zapojování s jednotlivými členskými státy eh, musíme se soustředit spíše na získávání daleko více informací a podávání zpráv. A co se týče dohledu Evropského parlamentu, to je vlastně to, co už se dělá teď ale bude to znamenat ještě vlastně další technický krok navíc, který bude třeba zabezpečit. Já se domnívám, že v této otázce komitologie eh, je třeba doplnit komplexně tuto otázku. Euh, Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Máme tady za 1,8 miliard smíšené financování, které bylo realizováno od té doby, co byl tento systém nastartován. Jaký procentuální díl to představuje? Eh, nebo v průměru, můžete nám říct eh, průměr financování eh, vzhledem k této části 1,8 miliard a jak jakými částmi fondů disponuje komise právě pro rozvojovou pomoc? Euh, no, Nevím, jestli budu schopen vám odpovědět přesně, ale řekl bych, že 1,8 miliard znamená zhruba 780 milionů z Fondu pro rozvojovou pomoc a zhrubu miliardu financovanou z rámce rozpočtu. To znamená jedna miliarda 780 milionů zhruba jde do investment Facility a jiná částka šla do SEI, což jsou latinoamerické investiční facility a také azijské. To znamená, pakliže 1,8 miliardy, pakliže mě neklame paměť, odpovídají zhruba 20 miliardám totálních investic, 20 miliardám, ne, promiňte, opravuje se řeční, 20 miliard investic veřejných finic, veřejného financování odpovídá zhruba v celku financování 40 miliard. Musel bych to ověřit, ale jestli to není 20 miliard, je to 21, jestli to není 40 miliard, je to 42, ale ta čísla, která mám v hlavě, jsou zdrova takováto. A v rámci fondu pro rozvojovou pomoc plus rozpočtu rozpočet, myslím si, je celková částka, byla zhruba snad 60 miliard. To znamená, to 1,8 miliard eh, je srovnatelné s 60 miliardami. Merci. Eh. Děkuji. A podle vašeho názoru, Eh, co se týče investic, skutečnost, že Evropská unie mm, tady navrhuje toto smíšené financování, znamená to, že je to motivující pro ostatní instituce, je to motivující pro finanční instituce podílet se. Co si myslíte? Já si myslím, že je to ta první odpověď, kterou jste dali. My se domníváme, že tím, že se angažujeme my, tím motivujeme finanční instituce, aby se angažovaly rovněž. Centrální otázkou smíšeného financování je ospravedlnění, proč máme použít eh, veřejné peníze na projekty, které jsou financovány finančními institucemi. Jsme přesvědčeni o tom, že příspěvek komise byla rozhodující ze dvou aspektů je třeba to vidět takto, alespoň podle mne. První aspekt, to je ta finanční páka. Skutečnost, že jsme umožnili snížit náklady, protože samozřejmě vždycky to znamená snížení nákladů v investicích od přímo nebo nepřímo, protože se třeba sníží úroky a tak dále. Čili snížení nákladů pro e, země příjemce pomoci a určité investice byly umožněny právě tím, že se snížily náklady investic. No a co se týče dalšího, dalších projektů, myslím si, že třeba to nebylo tak, že by se umožnilo financování jenom snížením nákladům, to znamená, bylo by bývalo možné již před naším investováním realizovat tento projekt, ale měli jsme především vliv na koncepci, ať co se týče ekologického či sociálního dopadu toho projektu ve srovnání s tím, co se navrhovalo původně. To znamená, způsobem, jak to analyzujeme už v mid-time Review, zejména co se týče trust fondu v Africe, je jasné, že tady máme dva dopady. Jednak ten finanční dopad, protože jsme snížili náklady, snížili se úroky a tím pádem se to financování umožnilo, anebo jsme vylepšili projekty sociálními a ekologickými dopady. Ano, děkuji. Ale chtěla bych vědět, kolik vás vyhodnocuje na komisi ty projekty. Chci říct si investice, které děláme v rámci, co já vím, 7 miliard v rámci kolika. Světová banka eh, investovala, nevím kolik to je teď, ale to se prostě pořád násobí. Byly to eh, stovky miliard ročně a jsou fantastické týmy Světová obchodní banka dává 8% do infrastruktury, to znamená, ale tam už hrál roli sociální a ekologický dopyt, schůdnost. A co tedy vlastně, čím přispívá komise v této enormní mašinérii? Naše projekty jsou obecně stejně taky jako jiné projekty financované komisí. No, nejprve projekty předkládají finanční instituce. Finanční instituce předkládají projekty s eventuálními studiemi, je-li to nezbytné pro rozhodnutí. Naše projekty jsou připravovány a vyhodnocovány na úrovni komise, ne celé projekty, ale náš příspěvek k těmto projektům je vyhodnocován nikoliv nějakým malým týmem, který řídím, ale samozřejmě také našimi kolegy z, geografických, z oblasti geografických technických služeb i z oblasti eh, vnější služby či zahraničních aktivit. To znamená, e, postupuje se úplně normálně jako v, u kteréhokoliv jiného projektu, který je podporovan komisí. Nyní dávám slovo panu Gerencovi, než se zeptám ještě na něco já znovu. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, nevím, jestli jsem to správně pochopil, tu techniku já vám řeknu, jak jsem to pochopil a vy mi řeknete, jestli to je tak správně. Nebo jestli jsem to pochopil špatně. Financuje se projekt v rámci smíšeného financování v nějaké rozvojové zemi. Ten projekt stojí, dejme tomu, 5 milionů eur. 5 miliard, 30 milionů se dá z Evropského rozvojového fondu, nebo prostě ta jedno z jakého fondu, ale z Evropské unie a 110 milionů se mobilizuje veřejnými instituce, finančními institucemi, promiňte. Má otázka je tedy, jaký závazek komise má vůči finančním institucím. Vy jste řekli, že snižujete náklady investic nebo náklad na půjčku, což tedy není stejná věc. Když tedy máte 30% podíl na financování, tak je to samozřejmě výhodnější pro investora. Ptám se, zda v rámci smíšeného financování můžete dát peníze nějaké finanční instituci, abyste zlepšili úroveň úroků. A jestli to vidím správně, v tomto případě chci vědět ještě dodatečně, zda v prezentaci, kterou budeme mít na příští schůzce, bychom mohli také mít výši úroků, které se platí v oblasti mikrofinancování, protože tady není žádná bonifikace. A to je nástroj, který má vést eh, k těm nejchudším. A chci vědět, zda se to odvíjí za extrémních úroku, tak jak jsme slyšeli, které jdou do výše až 15-16%. A já chci vědět, proč se postupuje směrem bonifikací zájmu, bonifikací úroků a ti nejchudší se musí refinancovat eh, z trhu. Eh, možná, že tady jsou tedy eh, také jiné důvody podle toho, kdo uh, vlastně řídí všechny tyto operace. Hm, počítám s tím, že tady dochází také dohledu nad tím financováním. Ale když se podíváme na ty mikrofinanč, mikro, na mikroprojekty, ty bohužel jsou extrémně drahé. Možná, že moje otázka příliš komplikovaná, ale pochopil jste mě? Ano. Tady bych v souvislosti s tím, jak vy jste představil ty věci, udělal malou opravu. Ob, obvykle nedáváme 30 milionů v, do nějakého projektu, který má 100 milionů. To my mám, dáváme daleko méně. To je k první otázce. K druhé otázce, ano, můžeme použít obě modality. Můžeme tam mít přímou subvenci do, příjem, do přijímacího státu, to znamená sníží se náklady na investování, protože je zapotřebí méně peněz na investice, anebo se je úroková míra Tady je možno použít obě možnosti paralelně. To znamená, dá se přímá subvence bance, eh, čímž se sníží úroková míra, nebo se ty peníze dají eh, přijímací zemi. Ehm, my jsme měli do současné doby dvě zkušenosti. Eh, zkušenosti subvencování úrokové míry se děje zejména v, in, African Trust Fund a tady komise přispívala eh, k tomuto fondu a to je modalita, kterou preferuje obchodní, Světová obchodní banka, ale my v našich investicích používáme přímé investice do přijímajících zemí eh, protože tím pádem snižujeme náklady investic. Ale máte pravdu, s modalitami, s možnostmi se počítá, mohou se také navzájem doplňovat. Odhadujeme, že chceme mít jaksi daleko vyšší průměr eh, místo 30 by to byla zhruba třetina, to znamená mezi 10 až 20. Je třeba, pane Görens, abychom ukončili tuto diskusi. Je to sice nesmírně zajímavé, ale máme tady ještě další témata. Já si myslím, že snad nezneužíváme čas komise. Já se chci zeptat, zda jste dostatečnou měrou zabezpečili nástroj financování. No, vysvětlím to. Když zasahujete do nákladů, vlastně půjčování peněz. To, a jestli se to stane zvykem, není možné, aby finanční instituce se vlastně tím nepřímo motivovaly ke zvýšení úrokové míry, protože to může znamenat vlastně snížení Přímo v případě smíšeného financování. Chci tedy vědět, že systém je dostatečně zabezpečený. Velice krátká odpověď. To je samozřejmě určité riziko a to je záležitost, kde musíme zůstat dělí. E, v této diskusi o smíšeném financování je skryto, domnívám se, určité nebezpečí. E, na to jste upozornili, to druhé nebezpečí, že Eh, přijímací státy eh, dostávají peníze před nebo nižší, ale musíme sledovat obě tyto oblasti, musíme se ubezpečit v tom, aby se dodržovala dohoda investic, ale abychom tím nepro, nevyprovokali, nevyprovokali, eh, nevy, nevyprovokovali, promiňte, zdeformování trhu. Myslím si, že část reakce na to musí být, financ, musí být fungování vlastních finančních trhů. Přijímající státy musí mít také možnosti různých zdrojů financování aby mohli porovnávat nejrůznější nabídky a vzali tu nejvýhodnější nabídku. Nevím, jestli jsem vám tedy odpověděl na otázku, kterou jste položil. Eh, Pak, když jsem ji pochopil, řekl bych ano a musíme v děle sledovat investici po investici. La Commission de développement Eh, čili náš výbor pro rozvojovou pomoc bude velice, velice měle sledovat další rozvoj tohoto druhu investic a financov, spíše neho financování. A teď se podí, přistoupme k bodu 11. Jedná se o studii, která je věnována dopadu zasílání prostředků do zemí původu migrantů na ekonomiky rozvojových zemí. Já dám hned slovo autorům studie, aby nám ji představili. To je paní Karin Lubambu, která má slovo. Merci bien pour euh, la parole. Děkuji mnohokrát za slovo. Představím vám výzkum v angličtině, protože ta studie byla vyhotovena v angličtině a mohu potom pokračovat ve francouzštině při reakci na vaše otázky. Děkuji eh, za tuto příležitost, abych eh, vám mohla představit studii o výzkumu dopadu zasílání peněz Eh, ze zahraničí zpět rodinám v rozvojových zemí. Tak to se vlastně týká eh, způsobu eh, finančního trhu, jak s tím zakází, jaké jsou perspektivy v 15. v 15. agendě financování možnou možná role těchto vratek při těchto převodů do budoucna. Tak abych to eh, tady shrnula, eh, de facto tato studie je o dopadech těchto prostředků zasílaných domů. Eh, de facto se to opírá o stávající výzkum, stávající literaturu na toto téma. Šlo v podstatě pouze o eh, získání, eh, schromáždění prostředků, zmanění poznatků z eh, již provedených e, nikoli vlastní výzkum. Takže vidíme, že na mikroúrovni je to poměrně malý dopad a ty zasílání prostředků domů, má eh, mnoho dopadů pozitivních i negativních. Pozitivní je, že eh, tím pádem se eh, rodiny, rodinám zlepšuje finanční situace, mohou více investovat, snižuje to rizika. Na druhé straně negativním aspektům patří to, že se tím zvyšují místní ceny, zejména ceny pozemků a stavebních materiálů a dalších, eh, dalšího místního zboží. Eh, dalším nedostatkem eh, je zvyšování nerovnosti mezi těmi, kdo dostávají tyto tzv. remitence a těch, těmi, kdo nemají nikoho v zahraničí a tedy nedostávají tyto peníze. Další bod spočívá v tom, že existuje e, závislost e, e, mezi odesílateli a příjemci a na ty odesílatele to vyvíjet, vyvíjí tlak. De facto obvykle se předpokládá, že lidé, kteří posílají domů peníze, jsou migranti, ovšem nemusí tomu tak být. Na makroúrovni jsou zde pozitivní dopady, které se týkají eh, národních příjmů, eh, pokud eh, tyto peníze proudí formálními oficiálními kanály. Dále jde o posilování místního hospodáří, hospodaření tím, že se dochází k jeho stimulaci. Negativním aspektům makroúrovni patří to, že dochází k zvyšování hodnoty místní měny, což má negativní dopad na export, růst inflace, dále zvyšování nerovnosti mezi eh, oblastmi, kam si to peníze směřují a kam ne. Ke kritickým záležitostem patří to, že eh, remitance mohou přispět k privatizaci služeb, Eh, které by eh, běžně tady měly být službami veřejnými. A tento aspekt remitancí eh, znamená, že mi dochází. dochází tedy k tomu, že vidíme eh, nejrůznější, nejrůznější druhy deformací. Takže tolik tedy eh, k tomu, eh, k tomu prvnímu slajdu. Jinak, pokud se týče trhu převodu finančních prostředků, existuje tedy oficiální trh, který je bezpečný, spolehlivý. To znamená, využívá se například pošt, bank, eh, dosahuje to i do eh, poněkud odlehlejších oblastí uvnitř zemí. Ovšem, eh, tedy uvnitř země Eh, dále jsou tady výzvy, to znamená, že je tady nedostatek transparentnosti, eh, tituce si eh, na tom přiživují, no a samozřejmě se využívá v poslední době taky mobilního bankovnictví. Dále tady ovšem vidíme nedostatek konkurence, existují exkluzivní dohody mezi velkými firmami, které provádějí tyto transfery peněz a mezi některými bankami a tím eh, se to pro konečné uživatele prodražuje. Dále eh, je problémem nedostatečná infrastruktura, eh, příliš složité regulační prostředí, které se týká zejména potírání prání špinavých peněz a financování terorismu. Prostě eh, regulační rámec eh, přichází s řadou výzev. Například nedávno eh, jsme byli svědky, kdy v Somálsku banka Barclay musela zastavit určité Eh, formální kanály, eh, tedy odstřihla určité transferové společnosti. Eh, pak tady máme neformální kanály, neformální prostředky a to se týká migrantů, kteří v zemi, kde se nacházejí, nemohou použít běžných finančních kanálů, tedy pro převody peněz. Autoři některých studií si domnívají, že eh, zde je nebezpečí kriminální a teroristických činností, ale nemusí tomu tak být vždy. Máme zde eh, například eh, kontext regionu, které se zotavují z konfliktů, tak tam je ten potenciál samozřejmě vyšší. Jak jsem již eh, řekla, tak ty eh, hlavní problémy eh, jsou zde transparentnost, ochrana spotřebitelů, dále nedostatek vhodné infrastruktury a znalostní databáze, dále nedostatek konkurence schopnosti, neefektivnost, zejména tedy v koridoru jich, jich tady mohou stát, ty poplatky mohou dosáhnout až 50% převáděné částky. No a také příliš mnoho o tom nevíme, poněvadž se neprovádí shromažďování dat o tom, jak to vypadá. Zde tedy k opatřením, eh, které, která mohou vést k tomu, aby tyto remitance eh, se více uplatňovaly v rozvoji. Tak samozřejmě eh, máme tady opatření na národní a mezinárodní úrovni Jde tedy o schromažďování dat, které by mělo být harmonizované a také harmonizace způsobu výběru těchto prostředků. Dále zlepšování koridorů jich, jich dále praktická příručka, praktické příručky, eh, eh, u některých projektů již eh, vznikly, eh, tak aby se tyto remitance využívaly co nejefektivnějším způsobem. Dále eh, webové stránky, které srovnávají jednotlivé služby, například by takto prostřednictvím mobilních převodů mohly snižovat náklady dále produkty uvisející s remitancemi, e, to všem e, si vyžaduje určitou míru e, finanční gramotnosti a dále využití těchto remitancí pro financování klimatu. Máme zde určité oblasti už na evropské úrovni a problém je, je přístup eh, neregulérních eh, migrantů k těmto eh, kanálům, kanálům a dále finanční služby v destinačních zemích. A druhý bod je vliv těchto finančních převodů na trhy s remitancemi. Tady vidíme, jak vypadají výhledy na období po roce 2015 a jakou roli byste remitenci mohli sehrávat. Vztah mezi remitancemi a dalšími zdroji příjmů rozvojových zemí eh, podle Světové banky, eh, ale je to odhad. Eh, remitance, který, které sproudí do rozvojových zemí, jsou druhým největším zdrojem eh, finančního, eh, tedy rozvojového financování po eh, investicemi a přítokem prostředků ze zahraničí. Ukazuje se ovšem, že během globální krize remitance byly stabilnější než jiné zdroje financování. Dá se říci, že remitance mají určitý potenciál pro rozvoj, ale zá, zároveň jde o privátní kapitál migrantů. Čili pokud by politika toto chtěla nějak regulovat nebo do toho zasahovat, eh, musí vycházet z práv a potřeb migrantů, poněvadž jde o soukromé prostředky. Další bod je že remitance nemohou být považovány za náhradu zahraniční eh, finanční pomoci ani přímých investic. Eh, národní příjmy eh, samozřejmě musí sehrávat důležitou roli v rozvoji. Jinak další kritické aspekty jsou tyto. Eh, týká se to, eh, řekněme, blahobytu migrantů, můžeme o tom takto hovořit. Eh, tyto mezinárodní remitance cestují dlouhou, dlouhé vzdálenosti a mnozí by rádi de facto jich nějak využívali. Ale pravda je ta, že migranti rádi pomáhají lidem v zemi svého původu. A poslední slide nám ukazuje doporučení a myšlenky ke zvážení. A jsou to doporučení, které eh, už vyplývají z našeho mezinárodního dialogu. Eh, především První doporučení se týká eh, něco udělat s bariérami, eh, které stávají, stojí v cestě těchto remitancí. Eh, jede většinou tedy o předpisy pro transfery těchto prostředků, které velmi, velmi ovlivňují možnosti v rozvojových zemích. Velice často dochází Eh, k blokování menších eh, poskytovatelů těchto služeb a bylo by dobré, kdyby bylo jasné právní prostředí. Druhá věc je harmonizace sběru dat a definic o remitanci. V různých zemích se ty údaje schromažďují různými způsoby, eh, čili srovnání je tady hodně, hodně obtížné. Další klíčové doporučení je eh, budu, tedy stavět na spolupráci eh, s mm, komunitami migrantů a diasporami. Eh, je, je třeba se zabývat otázkou otázkou bariér eh, přesouvání vydělaných prostředků do země původu. Dalším eh, klíčovým bodem je snaha o dosáhnout eh, zdravé míry spolupráce a politické koherentnosti, poněvadž ty limitance to je velice Eh, diverzifikovaný sektor. Týká se to finančního sektoru, právního sektoru, migrace, rozvoje a tak dále. Eh, tady je třeba spolupracovat eh, ze všech těchto aspektů a se maximalizoval potenciál těchto remitencí. Další doporučení je vytvoření vhodných pobídek a politik Eh, hlavně jde o snižování transakčních nákladů. Eh, to je naprosto klíčový krok, eh, který by bylo možné podniknout. No a samozřejmě pak je tady snaha Eh, zdaňovat, eh, zdaňovat tyto transakce jak v zemi, ze které vycházejí, tak v zemi destinace. Takže eh, to by mělo být omezeno. Dále je třeba přijmout integrovaný a inkluzivní finanční přístup remitence v rámci po, období po roce 2015 by eh, se měli více zajímat o práva a potřeby migrantů. A poslední bod je snaha o zlepšení eh, infrastrukturního prostředí v rozvojových zemích. Eh, rozvoj to je samozřejmě především úkol pro místní orgány, nikoli pro migranty a to je třeba mít především na mysli, když se zabýváme politikami v této oblasti. A samozřejmě tam, kde chybí infrastruktura, tam sebelepší politika nepomůže. prostě eh, nebude z toho ten prospěch. A já vám děkuji za pozornost. Pan Görenc má slovo. Ano. Děkuji za tuto nesmírně zajímavou otázku. Věc, která mě zajímá, to jsou ty mimořádné náklady týkající se transferu peněz rodinům migrantů do zemí původu. Co může vysvětlit tyto mimořádně vysoké náklady? Je to riziko měny nebo jaká musí být, jaký musí být rozdíl mezi náklady, sumy transferované Francefy, protože tam je euro, čili tady by neměl být nějaký důležitý náklad, který by se odůvodňoval kurzovními náklady. Můžete nám dodat nějakou tabulku, která by nám ještě více uh, ozřejmila dopad těch nákladů, zejména západoafrických států. A druhá otázka, v momentě, kdy dojde k převodu peněz do země původu, tedy do rozvojové země, přes konto banky, na konto banky, která je filiálkou Evrop, nějaké evropské banky, znamená to, že náklady zůstávají stejně vysoké nebo jsou ty náklady nižší? Pariba například nebo jiné banky fakturují stejné náklady za převod peněz jako jiné banky, jako například nějaká africká banka. Já mám totiž pocit, že tady vzniklo něco jako parazitismus, který konfiskuje trestáty, kteří ty peníze svým rodinám do země původu převádějí. Děkuji a nyní dám slovo komisi. Paní Vojdová. Thank you very much for the floor. Uh, we welcome, uh... Děkuji vám za slovo. My do tu studii vítáme přichází pravý čas na základě nového evropského politického rámce o migraci a rozvoji. Sdílíme závěry této studie, došlo k pokroku, nicméně toho v oblasti zasílání prostředků do zemí původu zbývá ještě mnoho, což je závěr, který byl podtržen také ve studii za rok 2012, kterou zadala Evropská komise a která se cituje v této zprávě. Vítáme eh, to, že ta studie říká, že zasílání prostředků do země původu nesmí být vnímáno jako jiné zdroje rozvojové pomoci a že tyto prostředky jsou spíše doplňkem. A děkujeme také za to, že se tato studie neomezuje pouze na pozitivní aspekty zasílání prostředků, ale eh, identifikuje také potenciální negativa. Souhlasíme s doporučeními v této studii, které eh, jsou v souladu s naším přístupem a našimi prioritami v oblasti zasílání prostředků do zemí původu. Jak víte, od roku 2005 Přijala Evropská unie značné závazky v oblasti zasílání prostředků, přičemž zdůrazňuje jejich soukromou povahu, ačkoliv podporuje rychlejší, rych, levnější a bezpečnější převody prostředků, aby se zvýšil jejich dopad. Určitá nebezpečí vidíme ve fragmentaci portfolia a nedostatku soudržnosti politiky, jak říkala paní Lvambu, například v evropském rámci zasílání prostředků do země původu je součástí rozvojové a migrační agendy, ale je to také součástí regulačního rámce pro vnitřní trh na úrovni EU a e, důležitým prvkem zde jsou také e, nařízení proti praní špinavých peněz a pro boj s terorismem. A tato fragmentace má dva možné dopady. Jednak nedostatek eh, řádného vlastnictví této agendy a jednak otázky nesoudržnosti politik mezi jednotlivými oblastmi, které sem spadají. V rámci Evropské komise si uvědomujeme tyto výzvy a hodláme eh, koordinaci v rámci EU posilovat v této věci. Evropská komise eh, svými nástroji pro vnější spolupráci spolufinancovala některé vlajkové lodi eh, v rámci zasílání prostředků, například nástroj EFAT nebo Africký institut pro zasílání prostředků do země původu, tak aby se maximalizoval dopad zasílání prostředků tímto systémem. Je důležité zmínit, že EFAT začínal s příspěvkem 4 miliony euro eh, ze strany Evropské komise, ale pak prostřednictvím pákového efektu dosáhl až 28 milionů dolarů a generoval 10 milionů dolarů eh, na spolufinancování ze strany partnerských organizací. Evropská komise bude i nadále podporovat iniciativy, které eh, chtějí podporovat spolupráci a konkurenceschopnost eh, v rámci sektoru zasílání prostředků do země původu, například tím, že umožní poštovním úřadům poskytovat širší paletu služeb rodinám migrantů. Co se týká našich budoucích priorit, jsme přesvědčeni, že je potřeba soustředit se zejména na dva aspekty. Opět oba z nich zazněly v této studii. Jednak sociální dopady zasílání prostředků a eh, koridory, kudy tyto prostředky tečou. Veřejná debata se soustředí zejména na pozitivní dopad zasílání prostředků. To je v samotné podstatě tohoto nástroje, nicméně jejich dopad na rodiny a komunity v zemi původu může být pozitivní nebo negativní. Zasílání prostředků není, nesmí být náhradou řádného systému sociálního zabezpečení v daném státě a, a neodstraňuje eh, odpovědnost státu pro rozvoj veřejné politiky a poskytování řádných služeb v těchto oblastech. Abychom zabránili negativním dopadům zasílání prostředků, je potřeba zbyšovat povědomí o možných negativních dopadech tohoto nástroje mezi jednotlivými institucionálními aktéry a je potřeba podporovat aktivnější použití koridorů zasílání prostředků v různých oblastech aktivních investic. Druhý rozměr, na který se chceme zaměřit, jsou ty tzv. South-South remittances. Mezi projekty financované nástrojem pro vnější spolupráci EU se těmto koridorovým tokům věnuje jen velmi málo pozornosti. Zbývá nám zde velké, velké množství práce, zejména co se týká zlepšování transparentnosti a konkurenceschopnosti mezi těmito transfery. Evropská komise proto bude pokračovat ve svých aktivitách pro další zkoumání této agendy ve své budoucí agendě, co se týká zasílání prostředků i v rámci zprávy o kontextu po roce 2015. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní dám na tři minuty, maximálně na tři minuty slovo panu Milové krátkým, který nám také představí. I will be quite... Děkuji, já budu stručný. Děkuji vám za slovo. Děkuji paní Lubambo za velmi komplexní studii o dopadech zasílání prostředků. Mám čtyři poznámky. Rád bych zdůraznil ta doporučení a něco k ním přidal. Jednak eh, už tu zaznělo, že zasílání prostředku je soukromý nástroj a jeho účel není účelem národních rozvojových cílů. Tím pádem je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi těmito toky a jejich zacílením na rozvoj. V této oblasti společně s kolegy považujeme za nutné aby stejné politiky, které podporují produktivitu migrace, rovněž vytvářely plodné podhoubí pro další investice. To jsou tedy hlavně strategie pro generování politické důvěryhodnosti, stabilní klima, investice do sociálního zabezpečení a veřejné investice. Strukturální omezení investic v eh, zemích původu nelze ignorovat. Dále, domácnosti nepožívají schodně zasílání prostředků, protože ne ze všech domácností je vysílána, vysílán stejný počet migrantů. Jsou to většinou bohatší rodiny, které vysílají některé své členy za prací. Aby tento systém byl inkluzivnější, bude potřeba snížit náklady na migraci což je zejména důležité pro agendu po roce 2015. A do určité míry je to aspekt, který se zatím zatím ignoruje, soustředíme se pouze na náklady toho zasílání prostředků a nikoli na náklady migrace jako takové. Za třetí, propojení mezi rozvojem a zasíláním prostředkům, to už tady také několikrát zaznělo a poznamenálo se, že v kontextu PCD je potřeba vyvážit synergie mezi například eh, zákony proti praní špinavých peněz a mezi rozšířením politiky pro zasílání prostředků. Eh, Evropská unie má své závazky, podobně jako platforma G8 a G20, nicméně zatím se na tyto závazky příliš mnoho nenavazuje. Rád bych zmínil zejména cíle na snížení nákladu na zasílání prostředků na 5% do roku 2014. Teď už do roku 2014 máme a pokud vím, tak náklady na zasílání prostředků jsou stále zhruba až 10% a vysílání je z EU je nad globálním průměrem. Kromě toho studie eh, PDM a ICMPD Eh, ukazuje, že mnoho členských států a mnoho států obecně se v této oblasti snaží o pokrok. Otázka je, proč se nám nedaří tak dobře, eh, potřebujeme další studie, zkrátka a dobře. Dále, což je snad abstraktnější a co mi v té studii chybí, je, že Formalizace je nenutně tou nejlepší možností pro zasílání prostředků. V diskusi vidíme eh, všechny možné návrhy na formalizaci toku zasílání prostředků. Samozřejmě je potřeba zabránit neformálnímu zasílání prostředků a je potřeba zachovat zejména pozitivní aspekty zasílání prostředků. Otázky pana Gerence jdou také tím směrem, zda víme a jestli vůbec víme, který operátor je nejvhodnější pro takovéto účely. Mám několik dalších technických bodů, ale ty můžu teď vynechat. Děkuji vám za pozornost, to je vše. Děkuji vám. Jsme ve velkém spoždění, je mi to velice líto. A teď dám tedy slaví slovo paní Lubambu, aby velice rychle, prosím maximálně za tři minuty, učinila závěr z diskuse. Děkuji vám za vaše zajímavé otázky. Velice rychle bych odpověděla na otázku nákladů. Eh, je pravda, jak už jsem to řekla, že tady dochází ke snahám zneužívat ze strany eh, společností, které eh, uskutečňují převod těch peněz i ze strany uh, lokálních bankovních institucí. To se trká, týká 60 až 70 trhu. To znamená, že eh, je negativní využívat formální um, cesty. A jestli si mohu dovolit eh, svůj osobní názor, tak ta idea formalizování procesu, to je něco, čemu se dnes říká Eh, finanční inkluze. To znamená, aby finanční služby se staly přístupné i eh, občanům v rozvojových zemích. Ale zase to, co je učiněno neformálně, tedy aspoň z mého pohledu, já také využívám tyto neformální cesty k reminenci, eh, tedy k převodu do zemí, k převodu původu, protože jinak z toho tý právě ty fondy a nemůže se přispět eh, vývoji v rozvojových státech uskutečňováním převodu eh, formální cestou. A ta první otázka se týkala toho, zda je možné abychom dodali tabulku, kde by byly věč, kde bylo více detailů a kde by byly zobrazeny náklady. Ano, takže klidně mě oslovte ještě po zasedání, dejte mi na vás pojň, abych vám to mohla poslat. Pro banky to otázka identifikovat nové možnosti transakcí například v rámci využívání mobilní telefonie, to už je uskutečňováno v Keni, ale mm, zase prvotní odpovědnost dostávají lokální úřady, lokální banky. Když se podíváme na e, vývoj telefonie, využívání tedy fondu eh, umožní snížení nákladů, dělej se to prostřednictvím telefonie, mm, ale je třeba proskoumat konkrétní situaci v jednotlivých státech, abychom zjistili, jak nejlépe maximalizovat eh, eh, zisky tím, že se využijí veškeré technické možnosti v Africe. Děkuji mnohokrát. Nezbývá mi, než vám velice poděkovat za představení této výsostně zajímavé studie, která nás bude jistě inspirovat i pro pokračování práce v příštím legislativním období. A teď máme poslední bod na programu a zbývá nám 35 minut. Týká se to postoje Evropské unie k fóru globálního partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci na vysoké úrovni o účinnosti pomoci v Mexiku a to, to fórum se bude konat v Dubnu v Mexiku. Jak víte, program pro účinnou rozvojovou pomoc vlastně vznikl na základě konference v Monterey v roce 2002. Pokračoval dál, pokračovala další fora na vysoké úrovni v Římě 2003, v Paříži 2005, v Akreše 2008 a v Buzánu 2011. Čtvrté fórum na vysoké úrovni mm, se týkal hledání nového typu partnerství pro rozvoj, aby byly začleněny všechny části, které se ve světě zaobírají rozvojovou pomocí. Jednalo se skutečně o zvýšení účinnosti rozvojové eh, spolupráci první zasedání na vysoké úrovni v globálním partnerství pro účinnost spolupráce v, rozvo- v oblasti rozvoje v Mexiku je příležitostí ujistit, zajistit úspěch programu pro účinnost pomoci a rozvoje i po roce 2015. A nyní dám slovo Evropské komisi panu Martanovi Pradanovi na 7 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Skutečně eh, fórum v Mexiku bude prioritní záležitostí pro budoucnost rozvojové pomoci a my ji připisujeme veliký význam nejenom proto, že je to tak významná politická událost, ale také proto, že je třeba zvýšit eh, věrohodnost a je tady spousta faktorů, které třeba zohledňovat. Je to významné také proto, abychom mohli pochopit lépe, co po Busánu bylo možno uskutečnit a jaké jsou v současné době dosažené výsledky. Řekl bych, že pozitivně je třeba potrhnout, a vy už jste to řekla sama, zahrnování, tu inkluzivitu, to znamená zapojování všech možných aktérů Mm, nejenom tradiční partnerské státy, ale také nové země poskytující subvence a rovněž také veřejné úřady, soukromý sektor, nevládní organizace, místní úřady i různé nadace. Je to tedy velice široká nadace a my se domníváme, že to je prvek, který je nejenom pozitivní sám o sobě, ale bude významný i pro budoucí diskuse a pro eh, rozvojový rámec po roce 2015. Když se podíváme na agendu, máme tady nové, nová témata, jako mobilizace soukromých eh, domácích tedy zdrojů a získává mé nové priority a když o tom hovoříme, není třeba zapomenout na angažovanost Evropské komise. Například již na konferenci v Akře se hovořilo o této záležitosti, protože je potřeba zvýšit možnosti zdrojů. Potom na Busanu se nám podařilo ukázat, že se nám daří mobilizace v této oblasti. A k těm, tomuto aspektu nových priorit můžeme říci, že můžeme konstatovat s uspokojením stav výsledků po Busan. Máme tady ale také méně pozitivní výsledky. A zmíním se o dvou, o kterých se hovoří také v závěrech rady. První věc je, angažovanost v zemích eh, Brico, jako je Brazílie, Indie a Čína, zůstává příliš omezená. A i když můžeme konstatovat určité pozitivní signály z Číny, která se více eh, angažovala v naší diskusi. Eh, většina zemí, od kterých prostě by měly subvence jít, ne jejich angažovanost dostatečně silná. A když se podíváme na spravování na globální úrovni, bylo třeba, abychom našli takové řízení, které bude snadné na globální úrovni, ale by se soustředilo především na každou přijímající zemi a to je role UNDP a v současné době musím konstatovat, že tady jsou slabiny, eh, co se týče uskutečňování cílu na lokální úrovni. Máme tady návrh, jak zlepšit eh, toto řízení. Jednou z možností by byla lepší integrace těch, kteří pracovali před Busanem velice pozitivně a také s pilotním výborem, což doposud nebylo uskutečněno a rovněž připsat větší význam regionálním organizacím a úřadům, aby mohli jak pro ty pilotní projekty, jak pro uskutečňování eh, v jednotlivých zemí přispět svým dílem k realizaci. Jak už říkám, vykazují se to určité slabiny a výsledkem těch slabin je, že zpráva, která bude předložena o sledování eh, všech projektů, eh, ale to ještě nebude úplně disponibilní, to bude až na příštím zasedání, takže vám nemohu tady viditelně představit tyto výsledky. Co se týče partnerství, jako celku můžeme říci, že v Evropská unie může v Mexiku mm, prokázat, že tím, co všechno udělala, pro uskutečnění závazků, které jsme přijali v Busánu, co se týče účinnosti pomoci, jsme dosáhli určitých výsledků. Budeme mít dvě priority v naší prezentaci. První prioritou bude eh, posílit ve společné přípravě projektu, abychom zabránili roztříštěnosti pomoci. Já si myslím, že Evropská unie má skutečně dobrý vývoj, když se podíváme na poslední tři roky. Ve společné přípravě projektu se jedno, mezi s jednotlivými členskými státy. A Evropská unie předloží v Mexiku také náš eh, pokrok, ke kterému dosáhlo v oblasti transparentnosti. A myslím si, že transparentnost a spojené, společné eh, přípravy programování nám umožnili větší pokrok po setkání v Busánu. A poslední bod, Samozřejmě tato konference je důležitá i pro věrohodnost partnerství. Není to konference, kde by se proklamovaly nějaké nové sliby. Je to konference, kde je třeba zmapovat situaci po Busánu, ale je to také důležitější tváří v tvář budoucím cílům, které nahradí po roce 2015 cíle tisíciletí. A bud, musíme mít také partnerství s Busánu jako určitou platformu, abychom v rámci mezinárodního společenství mohli na základě reálné platformy rozhodnout o cílech po roce 2015. To znamená, že bychom tady měli to jak k eh, uskutečňovat tyto cíle po roce 2015, ale abychom k tomu dospěli, musíme nejprve prokázat, že to je partnerství, které dobře funguje a že angažovanost všech eh, zúčastněných je dostatečná pro splnění všech našich eh, slibů. Děkuji vám. Děkuji a nyní dám slovo paní Sofii Bornoli z Business Europe na čtyři minuty. Thank you, Mrs. Chairwoman. Um, we are delighted to be here. Děkuji vám, paní předsedající. My jsme velice rádi, že jako Business Europe eh, si můžeme s vámi pojít o tom, jak my jako soukromý sektor můžeme na pomoci efektivnosti pomoci pro nás je nejlepším nástrojem eh, přístup eh, kombinovaného úsilí více eh, dárců, více stran. My samozřejmě podporujeme také evropskou agendu schválenou v komisi před několika lety a my jako soukromý sektor chceme podporovat tuto politiku a chceme také pomoci lepším řízením soukromých zdrojů. To by samozřejmě vedlo k záležitostem, tedy eh, k situaci win-win pro všechny. Eh, jak pro rozvoje země, tak pro eh, náš biznis a lokální biznis. A to by se dalo provést například v partnerství Eh, mezi veřejným a soukromým sektorem, například eh, evropští investoři eh, versus místní veřejný sektor, ale také třeba Evropská komise jako institucionální investor a nevládní organizace. Tímto způsobem je možné Eh, spustit spoustu rozvojových iniciativ eh, a spolu s tím eh, tady máme řadu, řadu zkušeností. My to už děláme dlouhá léta, máme jasné a silné politiky. A obvykle je to tak, že jakmile se evropská, evropská firma rozhodne investovat ve rozvojové zemi, vytvoří se síť, eh, která spolupracuje. Například Evropská, Evropský zemědělský podnik eh, vytvořil eh, projekt na zásobování a tvorbu základní potravin v Tanzánii a podařilo se například uspořádat školící workshopy a cílem je pomoci eh, lokálním malým a středním podnikům v diverzifikaci produktu a posílení své konkurenceschopnosti a eh, tržní pozice. Nebo třeba udržitelná produkce čaje v Keni. A tady jsme se soustředili na produktivitu, eh, ochranu životního prostředí, udržitelnost eh, v souvislosti s eh, rostoucím tlakem na s rostoucím tlakem na místní iniciativy a podobně. V této souvislosti bych chtěl říct, chtěl říct, že je velice důležité, aby eh, došlo k posílení interinstitucionální spolupráce. Například eh, posílení spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou a třeba různými sektory. My v Business Europe si myslíme, že rozvoj eh, pardon, obchod a rozvojová politika se navzájem doplňují, pokud jsou dělány správně. Obchod a investice jakožto součást celého mixu nástrojů mohou opravdu zlepšit eh, zaměstnanost, zlepšit řízení a eh, přispět k rozvojovým cílům. Eh, za druhé, důležité je provádět revize dosažených výsledků na mezinárodních forech, jako je OSN nebo OECD, za Eh, pár týdnů eh, bude něco podobného se konat v Mexiku a tam chceme klást důraz na to, že efektivní řízení a jasný rámec eh, jsou zásadní pro rozvoj. Toto je tedy naše role jakožto zástupců soukromého sektoru. Já jenom stručně ještě bych chtěl říci, že pro nás je i důležité, aby privátní sektor měl jasné eh, rozvojové cíle, dále, že bychom mohli být efektivnější eh, celkově tím, eh, že by se kladl důraz na efektivnější řízení. Zároveň je třeba zajistit, aby to prospívalo především na místě. Děkuji a ráda zodpovím jakékoliv otázky. Merci beaucoup. Děkuji a nyní si dovolím dát slovo paní Zuzaně Sladkové, která dnes zastupuje Concord. Prosím pěkně čtyři minuty, ano, jsme v pospoždění. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám také za uspořádání této debaty, eh, která je tak klíčová pro budoucí rozvoj. A děkujeme také za to, že jste nás jako Concord eh, pozvali. My se domníváme, že efektivnost této agendy je zásadní pro financovací rámec. Efektivnost agendy, eh, to už bylo zakotveno v Monterejském konsensu v roce 2002. Od té doby se konala řada dalších for v Římě, Paříži, Akře a tak dále. Například v Busanu v roce 2011 eh, se hovořilo o novém typu rozvojových partnerství, tak aby byly slyšet hlasy všech. V Busanu eh, byla uzavřena partnerství a to znamenalo určitý posun v efektivnosti této pomoci a zároveň potvrzení závazků. Za eh, poslední dva roky eh, se globální agenda posunula eh, jinam, tedy pozornost se přesunula jinam a to je třeba nyní napravit. První globální setkání globálního partnerství pro efektivitu rozvoje v Mexiku se bude zabývat těmito problémy. A je třeba, aby se zde odrazily odrazila ta témata, o kterých jsme hovořili už před dvěma lety v Busanu a zejména, aby se prorážela ta úzká místa. Důležité je potvrdit busanské závazky včetně kooperace v rámci globálního partnerství. V kontextu dalších důležitých milníků na eh, léta po roce 2015, jako třeba eh, termín pro MDG a eh, rozvojové cíle, Očekáváme, že v Mexiku dojde ke změně trendu a posílení zejména úspěšnosti eh, rozvojové agendy, zejména v období po roce 2015. EU by měla sehrávat významnou roli a být příkladem. Je třeba zajistit to, aby eh, Mexiko skutečně podpořilo urychlování celé agendy. Eh, zároveň eh, je třeba eh, se shodnout na plánech pro další dva roky následujícím po Mexiku a očekáváme, že Evropská unie by měla ambiciozněji sledovat plnění eh, všech závazků, zejména prostřednictvím takzvané accountability report. Evropská unie by se měla také eh, soustředit zejména na ty země, které to potřebují nejvíc. Ovšem nezapomínat ani na středně příjmové země. Přičemž eh, je třeba mít na zřeteli všechny aspekty udržitelného rozvoje, ekonomika, sociální záležitosti i životní prostředí. No a eh, také bychom si přáli, poněvadž potřebujeme nové dárce, aby Evropská unie eh, k tomu přispěla. A samozřejmě podle principu efektivnosti. Domníváme se, že soukromý sektor v rozvoji hraje jak pozitivní roli, tak i roli negativní a je třeba, aby se pečlivě vážilo, co může doplnit stávající systém pomoci. Efektivnost rozvoje eh, to je vlastně odpověď na to, co dál po roce 2015. Čili potřebujeme mít rámec, který bude opravdu schopný obstát v agendě po roce 2015. Ten nový rámec by tedy měl obsahovat také závazky eh, zvyšovat efektivnost rozvoje, eh, zaměřit se na výsledky, na inkluzivní partnery, eh, poněvadž to je to nejlepší, co můžeme udělat pro rozvojové cíle v Mexiku. Všichni ti, kteří se budou účastnit, eh, se musí přihlásit k těmto principům eh, a zakomponovat je do rozvojového rámce po roce 2015 a uvádět je do praxe. Děkuji vám. La parole est à monsieur Görens. Děkuji mnohokrát. Slovo dávám panu Gerencovi. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně nejrůznější konference, eh, které byly zmíněny eh, v tom příspěvku, který právě zazněl, nám připomínají Montré, Buzán, Paříž, Akru. To přece jenom potvrzuje existenci toho eh, mnohostraného rámce, který existuje a o který se snaží mezinárodní společenství je třeba, aby tento mezinárodní rámec byl udržen. Ale otázka je, co může Mexiko dokázat. Vždyť už titul sám napovídá, že by se měla zvýšit účinnost fungování a také komise by k tomu měla přispět svým dílem ale když se podíváme na kapitál komise, i to by mohlo znamenat určité nové téma a novou pobídku ehm, buď tedy komise a nebo SVČ a nemělo by eh, být, neměla by být eh, skromná, neměla by skromně vystupovat, protože já jsem se poučil ze schůzek, které jsme měli eh, v rámci strukturovaného dialogu od 12 do 3 hodin s komisí. Kdo nese odpovědnost za rozvoj? Já jsem se účastnil konference v Monterey. Tehdy to bylo mezinárodní společenství, které nevyvinulo dostatečné úsilí pro financování rozvoje. A celý svět si přísahal, že musíme prostě dosáhnout daleko více výsledků, ale kdybychom neměli tu schůzku, tak bychom nezískali ani ty výsledky, které máme teď. E, takže z pedagogického pohledu, když se něco začne, nakonec se toho také, nakonec se také dosáhne. Ale teď je třeba, to tady také zaznělo, změnit paradigma Nechceme-li znásobovat negativní bilanci v tomu, co bych nazval fulfillment, čili naplnění cílů, které byly definovány v oblasti rozvoje. A je třeba, aby každá země dostala své odpovědnosti. To, co zažíváme teď, to je krize státu. V zemích BRICSu už se o tom skoro vůbec nediskutuje. Tam se eh, diskutuje odstranění eh, nerovnosti, ale kdo je odpovědný? No ty země, kterých se to týká samotné. Mm, domnívám se tedy, že je třeba více zohlednit rozlišování. Rozlišování neznamená útěk před naší odpovědností, ale upozornění na to, že i ostatní mají odpovědnost. Myslím si, že komise má velikou ctižádost pro tuto setkání v Mexiku. A někteří eh, ještě nejsou ochotni sledovat eh, cíle, o kterých se bude jednat v Mexiku. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem také poděkovat našim partnerům za jejich příspěvky v tomto důležitém tématu. Teď bych ráda eh, se zaobírala posledním bodem programu a to je různé. Právě jsme dostali potvrzení. Potvrzení, že vysoká představitelka místo předsedkyně komise Catherine Ashtonová podepší, podepíše 3. dubna eh, Evropský konsenzus o rozvoji. Náš výbor ji několikrát vyzýval, aby tak učinila, protože SVČ nyní hraje velmi důležitou roli v rozvojové politice a protože tento konsenzus zůstává velice důležitým základem pro další evropskou rozvojovou politiku. To je dokument, který byl vypracován společně Radou komisí a parlamentem a byl spolu podepsán třemi předsedy Evropského parlamentu, komise a rady už v roce 2005. Takže je rozhodně dobrá zpráva, že SVČ v zastoupení vysokou představitelkou začnou tento konsenzus respektovat a že tento konsenzus bude podepsán na ceremonii předsedané panem Šulcem. Pane Georenci, máte slovo. Tady jsem tedy velmi spokojen. Myslím si, že e, je to vynikající. My jsme hodně bojovali za to, e, zejména v našem výboru a jsem vděčný baronce Ashton, že nakonec přijala mm, že to podepíše a že dodržela svůj slib. Ona nám řekla vícekrát v tomto sále dokonce, že to učiní. A je to veliké vítězství pro parlament. My jsme hodně bojovali pro to, abychom toho dosáhli, takže je to vynikající. No, No, takže to je potržení významu e, této nové zprávy a nyní mi nezbývá, než abych oma oznámila datum našeho příštího setkání, setkání našeho výboru, které se bude konat zde eh, v úterý 1. dubna od 9 do 12.30 a v pondělí 7. dubna to bude naše poslední zasedání mezi 15. a 18.30.